Allora diamo inizio ai nostri lavori. Takže dámy a pánové, pustíme se do práce. Máme zde nezbytný počet poslanců. Začneme upozorněním, že naše jednání je natáčeno a po internetu přenášeno. Bod 1 přijetí pořadu jednání rozdán byl 4. února Připomínky zde žádné nevidím a proto ho budeme považovat za schválený. Já bych doplnil pouze jednu věc. Zítra dopoledne jsem chtěl stanovit na 10.30. dobu hlasování, tak abychom měli předtím od půl desáté do půl jedenácté čas na návrh na jednání o zprávě pana Martina a pana poslance Gualtieri, který se týká změny interinstitucionální dohody týkající se rejstříku transparentnosti. To je tedy drobná změna na zítřek. Žádné připomínky zvednuté ruce nevidím, takže můžeme pořad jednání schválit. Bod 2. Sdělení předsedy. Chtěl bych připomenout, že pan kolega Schöpflin byl jmenován za EPP zpravodajem, pokud jde o změnu nařízení, které se týká elektronických podpisů. Pokud nebudete mít nikdo nic proti, můžeme toto jmenování schválit. Dále chci také připomenout, že první slyšení o iniciativě občanů, která se bude týkat pitné vody. První slyšení je tedy naplánováno na 17. února. Náš výbor na tom přímo zainteresován není, jsou to jiné výbory, nicméně obdržel jsem pozvánku od pana předsedy výboru Envy, abych tam delegoval někoho, kdo se bude chtít účastnit. Myslím si, že by to mohl být pan kolega Hefner, který se účastnil přípravy nařízení, který bylo více, byla dvě, a který by se jistě mohl eh, zajímat o tuto změnu tohoto návrhu. Takže pokud pan kolega Hefner bude souhlasit, eh, bude tedy naším vyslancem. To jednání se koná od 15 hodin do 18.30. 17. února. Pokud jde o schválení zápisů z jednání, jež jste je obdrželi a jde jednak o jednání z 25. a 26. listopadu a dále z 16. a 17. prosince loňského roku. Pokud do konce tohoto jednání nebudou vzneseny žádné námitky, budeme je považovat za schválené. Bod 4. Bod čtyři. Tématem jsou vztahy Evropského parlamentu a národních parlamentů a zpravodaj jsem, zpravodajem jsem, jak si jistě budete pamatovat, já. Již jsem pohovořil o hlavních liniích této své zprávy 21. ledna. Vyslechli jsem si vaše připomínky. Doufám, že jsem k ním dostatečně v psaném textu přihlédl. Dále se konalo také setkání Kozak v Aténách minulý týden, ne, předminulý týden. A já jsem tam hovořil na té schůzi v Aténách právě o vztazích Evropského parlamentu a národních parlamentů. Byla to velice užitečná diskuse, protože stimulovala předsedy národních parlamentů a zvláštních výborů pro evropské záležitosti, aby e, vznesli celou řadu připomínek, ke kterých jsem také přihlédl. Já jsem samozřejmě nevycházel z ničeho, musel jsem přihlédnout, respektive rád jsem přihlédl k předchozím zprávám, které byly vypracovány v letech 97 a v letech 2002, v letech 2009, ať už to bylo od kolegy Nates, Uterbreka, kolegy Napolitána nebo kolegy Broka. Já jsem tedy přihlédl ke všem těmto zprávám a mým hlavním cílem ke kterým jste se také měli možnost vyjadřovat, bylo poskytnout určitý výklad eh, toho, co již existuje z institucionálního pohledu a to z hlediska racionálního přístupu. A vyjádřil jsem to tak, že v zásadě existuje evropský parlamentní systém, do něhož jsou začleněny i národní parlamenty, které je vidět je třeba vidět nikoli jako něco vnějšího tomu evropského systému, ale jako jakési orgány této evropské instituce, tedy parlamentu. A to v zásadě vyplývá z toho, co stojí v Lisabonské smlouvě, která hovoří nejen o aktivní úloze dohledu, tedy jednak eh, z hlediska vnějších institucí nebo vnějších orgánů, které kontrolují dodržování smluv ze strany evropských institucí, ale že vše je třeba vidět jako jakýsi stálý dialog, jehož prvkem je dohled, ale také podílení se na činnosti evropských institucí. Příslušné závěry se objevují i v těch předchozích zprávách, například to, že národní parlamenty nesmí v žádném případě být považovány za jakousi třetí parlamentní komoru. respektive že Evropský parlament nesmí být formulován jako třetí komora. To v žádném případě nelze takto vykládat. A já jsem ve své zprávě v zásadě tyto informace zopakoval. Zopakoval jsem, že je třeba kontrolovat zvláště tu druhou komoru, tedy konkrétně Evropskou komisi. A to je jeden z nejdůležitějších úkolů národních parlamentů. Zvláště to platí pro jednání ministrů a předtím, než se ministři sejdou, je třeba poskytnout jim určité, určitou orientaci a poté zhodnotit, eh, jakým způsobem jednání ministrů probíhají. Důležitá je i také spolupráce mezi jednotlivými parlamenty. Zde úloha evropských parlamentů musí poskytovat určité vedení. A úkolem národních parlamentů je poskytovat eh, určitou konzultaci, určité rady, tak, aby legislativní činnost Evropského parlamentu mohla být eh, obohacena parlamenty národními. Evropský parlament tedy vede legislativní činnost a národní parlamenty poskytují rady, doporučení, návrhy v celé řadě uskupení, nejen v Kozak, ale například i v uskupení, které se zaměřuje na ekonomiku nebo na obranu a bezpečnost, se stanoví, že je zde důležitá i symbolická úloha parlamentu a početní zastoupení parlamentu. V tomto vztahu se pozitivně vyjadřuji k těm novým konferencím, novým uspokením, uskupením, která by měla probíhat pravidelně. A dále ve své právě hovořím o tom, že je velice užitečná diskuse o konkrétních tématech, že vztahy na, mezi parlamenty a komisí je třeba i nadále posilovat. Nicméně je zde také ten velice důležitý úkol periodicky kontrolovat stav Unie, řekl bych, nebo případně eh, prohloubení evropské integraci. Tato zpráva tedy na jedné straně obsahuje to, co již je pevně stanovené, co se objevuje v těch předchozích zprávách, ale také obsahuje celou řadu eh, nových prvků. Například eh, zdůrazňuje úlohu evropských Eh, národních parlamentů a dalším takovým návrhem, nad kterým se ještě musím zamyslet, zda by tam měl být či nikoli, podle článku 9 nebo a také podle článku 103 našeho jednacího řádu. Zda bychom tedy měli posílit vzájemnou spolupráci Evropského parlamentu a národních parlamentů a zde bychom měli sem zavést jakousi systematičnost. To je tedy v zásadě obsah zprávy, kterou jsem vypracoval. A nyní bych vás chtěl vyzvat, abyste případně vznesli své připomínky a komentáře, tak abych eh, se mohl seznámit s vaším názorem a mohl ho případně dále zohlednit. Rovněž na konferenci předsedů parlamentů o tom budu ještě hovořit a jako první se přihlásil pan kolega Dav, prosím. Dobré odpoledne. Děkuji mnohokrát panu předsedovi za jeho návrh. Já jsem ho obdržel před obědem a nyní jsem si ho teprve přečetl. Je tam velké množství důležitých podnětů a tento návrh si jistě zaslouží, aby byl pečlivě promyšlen a prodiskutován. Jak víte, já jsem na té minulé diskusi o této otázce vyjádřil myšlenku, že možná je to ještě příliš brzy po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy. Tedy příliš brzy na to, abychom zvažovali reformu těch eh, úprav, eh, které regulují vztahy k národním parlamentům. Domnívám se, že dosud jsme v jakémsi období, kdy se to všechno usazuje, kdy probíhá jakési zkoušení toho, co bude fungovat. A naopak eh, vzdáváme se toho, co fungovat nebude. A občas eh, se někteří lidé snaží jaksi sešlápnout plyn, pokud jde o evropské záležitosti. Já se však domnívám, že u otázky národních parlamentů je třeba postupovat obezřetně. Pokud jde o jakékoliv návrhy na zlepšení, ať primární, tak sekundární legislativy, měli bychom v první řadě podrobně konzultovat národní parlamenty. zeptat se jich na to, jaké oni mají zkušenosti. A já si domnívám, že odpovědi, které obdržíme, budou velice různé. Některé národní parlamenty se dokázaly vypořádat s výzvou, kterou Lisabonská smlouva představuje. Zde mám na mysli například Bundestag, jakožto příklad parlamentu, který se velice snažil a snaží zlepšit svou, své zapojení do evropských záležitostí. Na druhé straně však je zde i několik národních parlamentů, kterým se dosud nepodařilo zlepšit a aktualizovat svou účast na evropských záležitostech. Všechny tyto parlamenty, kterým se to dosud nepodařilo, hovoří o tom, že je velice, eh, že tedy se pohybují v rámci interparlamentní eh, spolupráce bez nás. Je to otázka také načasování a zdrojů, které mají národní parlamenty k dispozici. Za druhé, chtěl bych říci, že při jednání o této zprávě v našem výboru bychom měli konzultovat i všechny ostatní výbory našeho parlamentu, které se na tomto procesu podílejí. Protože všude mají zkušenosti se svým vlastním způsobem spolupráce s jednotlivými národními parlamenty. A jistě by to vyvolalo velice silnou reakci, pokud bychom se snažili provádět jakési reformy aniž bychom do celého procesu zapojili i je a další účastníky. A třetí věc, kterou bych rád zmínil, obecně jde o úlohu parlamentu, tak v žádném federálním eh, státě vlastně eh, zastupitelství jednotlivých eh, částí federativních států nehrají podobnou úlohu jako národní parlamenty. V rámci meziparlamentní spolupráce se však chce, aby národní parlamenty se více podílely na legislativním procesu Evropské unie. Víme, že národní eh, parlamenty eh, mají jakousi úlohu v rámci toho mechanismu včasného varování nebo včasného upozorňování a některé z nich jsou frustrovány z toho, že nemohou hrát eh, silnější úlohu při posuzování kvality zákonů. Fakt je ovšem takový, že my e, nemůžeme jak si eh, zatemňovat, rozostřovat hranici mezi parlamenty národními a parlamentem evropský. To by vedlo ke značné neprůhlednosti a také k tomu, že vypracovávání legislativy by trvalo příliš dlouho. A já se nedomnívám, že by bylo snadné vysvětlit to voličům, protože je třeba, aby voliči věděli, že existuje jasný rozdíl mezi legislativními pravomocemi našeho parlamentu na straně jedné a na druhé straně legitimitou jejich vlastních národních parlamentů. A přestože ze zběžného pročtení této zprávy, kdy tedy pan předseda říká, že si nepřeje vytvářet nějakou novou instituci, tak skutečnost, že navrhuje, aby konference předsedů byla jaksi upgradeována a aby měla jakýsi, jakési formální postavení, to to určitým způsobem popírá. A já si nejsem jistý, zda by konference předsedů parlamentů měla na takovou tu formální úroveň být posunuta, že by tedy měla mít jiný jinou pozici než v současné době, protože stanoviska jednotlivých eh, předsedů parlamentů a jednotlivých národních parlamentů se často velice liší. A předseda národního parlamentu to není jenom nějaká formální funkce. Předsedové parlamentů národních mají skutečně velké pravomoci při stanovování pracovního programu a směřování politiky v jejich státech. Já bych tedy zde postupoval velice obezřetně. Také říkáte, pane předsedo, že kozak by měl se stát jakýmsi fórem pro diskusi o stavu Unie. Já bych tu úlohu viděl obecněji. Pokud by úkolem tohoto fóra bylo hovořit pouze o stavu Evropy, Zároveň je zde nebezpečí, že by bylo velice eh, vzdáleno té praktické legislativní činnosti Unie. A já si myslím, že to by asi nebylo příliš eh, přínosné pro fungování kosak. Podporujete myšlenku jakéhosi formálního nástroje, který by všech 28 národních parlamentů a Evropský parlament eh, mělo podepsat. To je skutečně neotřelá myšlenka, kterou by bylo třeba velice pečlivě naformulovat. A také řádně odůvodnit. A můj instinkt mi říká, že pokud se nad touto myšlenkou skutečně hluboce zamyslíme, zjistíme, že to patrně nebude fungovat. Protože národní parlamenty nemohou delegovat své rozhodovací pravomoci do rozměru celoevropského. Každý národní parlament je suverénní. A pokud bychom se snažili je zavázat nějaké formální dohodě s jakýmkoliv jiným parlamentem, byť by to byl Evropský parlament, v rámci Lisabonské smlouvy, tak to by byl skutečně velice obtížný úkol. Některé parlamenty by k tomu možná byly ochotnější než jiné, ale Westminsterský parlament, který velice dobře znám, ten by byl jistě velice negativně překvapen snahou o podepsání nějaké vícestrané parlamentní dohody. A na úplný závěr Pokud hovoříme o evropském semestru a společné a spolupráci v oblasti společné bezpečnostní a obrané politiky, musíme si také uvědomit, eh, že je zde jakási více stupňová struktura a že národní parlamenty nejsou součástí těch jednotlivých stupňů integrace. Máme zde skupiny, které jsou více v jádru, které jsou více na periferii. A to je třeba při jakémkoliv, jakékoliv snaze o interparlamentní spolupráci také brát v úvahu. Já se obávám, že jsem asi zněl trošku kriticky, protože tato věc mi velice leží na srdci, nicméně velice na druhé straně oceňuji tuto iniciativu pana předsedy. Děkuji, prosím dalšího řečníka. A, a... Děkuji, pane předsedo. Můj kolega Rick Guerrero, který je stálým členem tohoto výboru, se nemohl dnes dostavit. A byl jsem tedy požádán, abych se přednesl několik připomínek. A to také s radostí učiním. Připomínky k této zprávě měla by odrážet roli národních parlamentů v Evropské unii. Vnitrostátní parlamenty Eh, vycházejí ze svých politických systémů, ale musí také eh, reagovat na evropský politický systém, musí respektovat alespoň Lisabonskou smlouvu. A to je stále důležitější nejenom z právního hlediska, ale i z politického hlediska. Když začnu tou druhou poznámkou z politického hlediska, vnitrostátní parlamenty mohou posilovat eh, další eh, zapracovávání do politického systému a posilovat své eh, vystupování vůči evropským občanům. Je to velice důležité, zejména v, dobře, v době krize. A právě v období nadcházejících evropských voleb. Co se týče eh, právního hlediska článek 12 eh, smlouvy o Evropské unii, odstavec 1 uznávání role vnitrostátních parlamentů na evropské úrovni. Není to ale institucionalizace v tom smyslu, že by mohli vytvářet třetí komoru, eh, určitý orgán. To je tedy velice důležité ve vztahu mezi vnitrostátními parlamenty a Evropskou unii. Tedy to může být pouze vztah spolupráce, neměly by, eh, neměly by to být vztahy překrývání kompetencí, eh, nějaká rivalita nebo soutěžení a odpovídají e, evropským občanům. A tento parlament je samozřejmě také odpovědný za ty kompetence, které stanovuje smlouva. Avšak nejenom vnitrostátní parlamenty e, podporují radu a přispívají k demokratizaci Evropské unie. A na druhé straně je tu zase celá řada ustanovení ve smlouvě, eh, která se zabývají eh, příspěvky vnitrostátních eh, parlamentů, jejich posilování z hlediska rozhodování o institucích Evropské unie které budou proveditelné článek 9 eh, za protokolu 1 a článek 1 30, to 30 a je to institucionalizace ve všech vztahů mezi vnitrostátními eh, parlamenty a institucemi EU. V tomto rámci eh, jde také o fungování, protože celá diskuze eh, nevychází ze strukturálního přístupu a měly by se organizovat konference na specifická témata, zejména zahraniční politiku, Eurojust, Europol a další témata i obecnějšího rázu. Jde o to stanovovat eh, zaměření, strukturu a stále více zapojovat vnitrostátní parlamenty do vztahu Evropské unie, aby se mohli udělat jasný obrázek, abychom eh, se vyvarovali nedorozumění a podobně eh, z formálního, ale i politického hlediska je to opravdu e, zapotřebí. Je to uvedeno ve zprávě a my se domníváme, že e, to by mělo být prioritou pro tento výbor v dalším legislativním obdobím. Návrh zprávy tvoří opravdu velice dobrý základ pro dobrou analýzu tohoto tématu. My souhlasíme zejména s historickým e, vývojem Eh, zapojování vnitrostátních parlamentů do záležitostí EU. Eh, právním základem je tedy samotná smlouva. A je tu možnost, aby vni... státní parlamenty včas informovali eh, ohledně dodržování zásady subsidiarity a kompetencí také ve vztahu k e, různým orgánům jako Eurojust, Europol, dále k roli Kozaku. To e, není tedy tématem pro všeobecnou rozpravu, jak je to v současnosti. My se domníváme, že bychom e, některá témata mohli ještě lépe propracovat a další stojí za zváženou. Například interparlamentární konference. Vnitrostátní parlamenty eh, poskytují poradenství na úrovni EU a je tu návrh, že bychom mohli jít ještě dále a tak trochu institucionalizovat tyto vztahy. To by mělo Eh, to by se mělo zastavit před rozhodnutím vytvořit eh, nějaký eh, interparlamentní orgán a dále pan zpravodaj hovoří o interparlamentní dohodě s vnitrostátními parlamenty ohledně fungování, výměny informací, ohledně spolupráce, ale opět měli bychom postupovat opatrně a Neměli bychom budit dojem, že vytváříme zase něco úplně nového. Bezprostřední rozhodování na úrovni mezi EU a mezi národními politikami. Eventuálně posílená spolupráce eh, v oblasti práv si vyžádá další zvážení také bychom k tomu měli přistupovat opatrně. Bod 3 zprávy e, odkazuje na praktické návrhy. Domníváme se, že bychom mohli posílit tuto část, e, obohatit ji o praktické návrhy a současně je třeba, abychom byli tvůrčí, ale také pragmatičtí. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu doktoru Moreirovi a nyní pan Šeplin. Thank you, Chair, and indeed, thank... Děkuji mnohokrát za velice zajímavou zprávu. Já mám několik otázek, které mě napadly i když jsem tu zprávu nepřečetl příliš podrobně, protože jsem ji dostal teprve před obědem. Za prvé, chci se zeptat. Ta zpráva hovoří o evropském parlamentním systému, ale je to vůbec systém? Není to ve skutečnosti jakýsi mnohostraný, nerovný vztah, tedy série jakýchsi symetrií moci, v takovém případě si myslím, že to slovo systém není příliš není úplně nejvhodnější, není přesvědčivé. Za druhé, zpráva hovoří o stálem dialogu. Já si nejsem jistý, zda jde o dialog, protože pro dialog je potřeba minimálně dva dvou účastníků, možná je to spíš jakýsi polilog, tedy dialog mnoha účastníků, ale je zde tedy celá řada těch různých úrovní. A za druhé, jak je vlastně tento dialog efektivní, jak vlastně národní parlamenty vidí svou úlohu v celém systému. A v návaznosti na to, a tím si myslím, že dostávám k jádru té zprávy, jakým způsobem bychom měli pochopit tu distribuci suverenity mezi evropskými institucemi a národními parlamenty. Myslím si, že to je prozatím a pro blízkou budoucnost ta klíčová otázka. A jde o to, zda ta distribuce těch, té suverenity je stabilní. Já si domnívám, že někdy se to spíše posunuje z jednoho směru do druhého. Nemyslím v právních eh, z právního pohledu, ale z politického pohledu. A někde jsou zde určité snahy získat zpět ty pravomoci, které byly přesunuty do Evropského parlamentu. A dále bych chtěl říci, že národní parlamenty jsou z definice rozdělenější než evropské instituce. Evropské instituce se v zásadě soustředí na evropskou integraci, jsou buď pro nebo proti této integraci, zatímco národní parlamenty, podle mého názoru, odrážejí ty každodenní a strategické rozdíly, které jsou běžné v každém politickém systému. A já se nedomnívám, že tyto dva odlišné pohledy lze smířit. A další otázka se týká národních eh, regionálních parlamentů, které mají suverenitu. Jakým způsobem bychom toto zapojili do celého toho systému. A na závěr mám takovou myšlenku, takový nápad. Možná bychom se k celému problému mohli postavit z hlediska toho, zda můžeme hovořit o nějaké evropské politické entitě. Pan Duff jste hovořil o federalismu. Já nejsem přesvědčen o tom, že ten koncept federalismu je zde skutečně vhodný. Myslím si, že zde máme něco zcela nového, poměrně vágního. Nejde ani o federaci, ani o konfederaci. O čem, co to vlastně zde máme? A to si myslím, že je jádro celé té vaší zprávy, pane předsedo, odpovědět na tuto otázku. Nyní dávám slovo panu kolegu Messerschmittovi. Thank you, Chair. I will not Děkuji, pane předsedo. Já eh, se nebudu vpouštět do eh, detailů, budu se držet této zprávy a myslím, že tu jsou tři konkrétní důležité věci, které je třeba podrobit ještě většímu přeskumu. Jedna z těch věcí je samozřejmě úloha eh, národních parlamentů podle smlouvy, jak vyplývá ze zprávy Máme tu zásadu subsidiarity a tady se objevuje eh, v této úloze vnitrostátních parlamentů praktický problém. Eh, myslím, že to je těch 8 eh, týdnů, že to je velice krátké období pro mnohé parlamenty, musí se zabývat i dalšími záležitostmi to závisí na výboru pro evropské záležitosti a já, stejně jako ostatní kolegové, se domnívám, že to je velice krátké období a je třeba se o tom zmínit. Já si nevzpomínám, že by se nám eh, podařilo eh, finalizovat nějakou legislativu do osmi týdnů, takže by určitě nevadilo, kdybychom se poskytli delší období k dispozici, aby ty návrhy eh, mohly být proskoumány. A také zásada eh, rovnosti, pokud zásada eh, subsidiarity není v souladu s nahrdovanou legislativou, tak je to proti smlouvě. Proto je třeba to brát nesmírně vážně. Já se tedy nedomnívám, že 8 týdnů je dostatečné období. Dále otázka Kozak. Jako Já jsem velice eh, pozorně eh, poslouchal, co říkal eh, pan Dav i ostatní ohledně role Kozaku a nevím, jestli závisí i na nás, abychom vytvořili definici, protože Evropský parlament je pouze jedním mezi 29 parlamenty v Kozaku. Jsme jenom jeden z mnoha. Je třeba, abychom definovali co vlastně má být eh, kozak, ale měli bychom se otevřít vůči diskuzi s ostatními parlamenty na téma, jaké eh, oblasti zájmu by se měly sledovat v Kozaku. Já souhlasím, že do dneška je úloha Kozaku nejasná, vágní. Domnívám se, eh, já bych si tedy přál institucionalizovaný orgán, ale chápu eh, ty pochybnosti, eh, tak eh, máme tu alespoň takové fórum, kde se můžeme setkávat s národními parlamenty a diskutovat o tom, co nás zajímá. Nemůžeme se tedy pouze obracet na Kozak s otázkou, jaký je stav Unie. Já jsem to alespoň eh, tak eh, chápal. E, pokud to má být to, čím se kozak má zabývat, pak je to velice omezené, i když e, e, v administrativním procesu institucí je celá řada technických otázek. A další je IPEX. Já velice často jistě nebudu sám se snažím zjistit, jaký je tento eh, proces eh, přeskumu mezi národními parlamenty a mně se zdá, že se s tím velice těžko pracuje eh, mnohdy nemáme k dispozici přeložené zprávy od těch národních parlamentů a pro mě je velice obtížné číst dokumenty v maďarštině, kyperštině nebo podobně. Nejde o to, zda souhlasím, ale kdo to tedy na základě smlouvy má posuzovat, zda se správně přistupuje k zásadě subsidiarity či ne. Na to bychom se měli více zaměřit. Jistě ekonomické zdroje pro IPEX. A také to máte v bodě 27, že eh, bychom potřebovali eh, nezávislou rozpočtovou položku, pokud ano, tak eh, bychom to mohli zveřejňovat na internetové stránce, aby to v budoucnu lépe fungovalo. Pokud máme eh, vážně brát eh, tuto zásadu fungování smlouvy, to jsou tedy ty, mi tře, ty mé tři připomínky, pane předsedo. Děkuji. Nyní má slovo pan kolega Bronz. Děkuji. V zásadě se ta zpráva zabývá otázkou, na co jsou národní parlamenty. A ta otázka není tak pošetilá, jak se na první pohled zdá vzhledem k velkému přesunu legislativních kompetencí členských států do Evropské unie. Je pravda, že směrnice umožňují určitým způsobem eh, národním parlamentům eh, přeformulovat směrnice svými e, slovy, ale exkluzivní výlučné pravomoci národních parlamentů se neustále snižují, omezují a já si myslím, že tomu tak bude i v budoucnosti. Jednou z hlavních úloh národních parlamentů je tedy e, kontrolovat členy svých e, vlád a tím tedy i Evropskou radu. A já jsem se domnívala, že jejich hlavní úlohou by mělo být být zodpovědní svým voličům a vykonávat příslušný mandát, být jakýmsi stělesněním národní demokracie, ale zdá se, že jejich hlavní úlohou je kontrolovat radu a bránit jejím členům, aby eh, jaksi se vydávali určitými eh, směry. Pan eh, Duff hovořil o tom, že státy ve federaci běžně nemají uh, takovou jaksi úlohu eh, ve státních záležitostech. Myslím, že toto jste víceméně eh, řekl, ale já se domnívám, že na evropské úrovni o federalismu nehovoříme příliš otevřeně v Maastrichtské smlouvě, která se stala smlouvou o Evropské unii po několika změnách, tam eh, to slovo federalismus bylo nakonec na naléhání Johna Majora vypuštěno, i když Evropské společenství a později tedy Evropská unie podle mého názoru směřuje k federalismu. A myslím si, že národní parlamenty by se měly vrátit zpět ke své úloze, zastupovat zájmy svých eh, občanů a nesnažit se o jakousi nadnárodní účast. Národní parlamenty obdrží tedy eh, mandát eh, od svých občanů k, stále větší integraci, jak se objevuje ve vysvětlovací eh, zprávě. Já se skutečně nedomnívám, že tomu tak bude, protože nálady občanů se mění. Děkuji mnohokrát panu Broncovi, pan Efner. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Doufám, že se na mě nezlobíte, pokud na začátek, dříve než se vrátím k obsahu, nejprve eh, poukážu na to, že to je opětovně zpráva, kde z perspektiviska budoucnosti tady diskutujeme zásadně důležitou otázku a dokument k této zprávě jsme zůstali, dostali pouze několik hodin před touto schůzí. Já si myslím, že to skutečně není přiměřené důležitosti tohoto tématu. Není možné takto postupovat v takto důležitých otázkách, proto budu to hovořit stručně. Zpráva je krátká a byla předložena téměř na poslední chvíli. Já tomu toho velice lituji, protože si myslíme, že právě tuto důležitou otázku musíme eh, promyslet a prodiskutovat velice dohloubky a pečlivě. Pouze několik krátkých poznámek z mé strany. Já si myslím, že je dobré a smysluplné, abychom se ještě jednou podívali na smluvní základ, jak tedy vypadá odpovědající základ, právní základ ve smlouvě. Rovněž je důležité se podívat na úlohu národních parlamentů v kontextu politiky Evropské unie. Jsem poněkud skeptický, co se týče návrhu, který jde v tom smyslu, abychom tady měli mezi institucionální dohodu mezi Evropským parlamentem a všema národními parlamenty, což by znamenalo mít dohodu se všemi 28 různými hráči. Eh, byla by to ta pro, odhoda pro otázku spolupráce. Já si myslím, že naším úkolem je obzvláště to, abychom zajistili přiměřené formy spolupráce, abychom je nadefinovali a abychom je také ochránili eh, a rozhodli o nich z právního hlediska. V tomto kontextu poněkud lituji toho, že to, co se říká o té stávající formě, že to není vypracováno jednoznačně, jasněji. Například ty návrhy, které se týkají uh, meziparlamentních konferencí, kde ve zprávě se říká, že je třeba to vylepšit, ale neříká se tam, jakým způsobem by to mohlo být vylepšeno. Například na mezinárodní meziparlamentní konferenci, které jsem se účastnil, Eh, musím říci, že jsem navnímal velkou míru frustrace ze strany členů národních parlamentů, kteří zde jsou dva až tři dny a nemají vůbec pocit, že by mohli či mohou z obcehového hlediska k něčemu přispět. Proto si myslím, že je důležité, abychom tady nalezli nové nástroje, nové formy spolupráce, které budou skutečně mnohem rozumnější a dále, že je třeba lépe využívat, rozumněji využívat stávající formy spolupráce. Tady by bylo, myslím, dobré, kdybychom si vyslechli názor členů národních parlamentů, jejich návrhy, které eh, předložili v oblasti metodiky, v tom smyslu, jakým způsobem tedy postupovat lépe, aby naše spolupráce byla účinnější. Vítám návrh toho, že na okraji takovýchto meziparlamentních konferencí bychom mohli mít setkání politických skupin, tak, aby zde byla silnější výměna názorů v tom a aby v rámci kontextu meziparlamentních konferencí mohly politické skupiny hrát silnější roli. Pak mě zaujímala ještě jedna věc velice, a to byly návrhy, které se týkají dalšího pokračování meziparlamentní konference v kontextu ekonomické zprávy a řízení. Tady čelíme jedné velké potíži a totiž, že jsme nastartovali něco pro a nemáme pro toto nějakou jasnou úpravu a proto si myslím, že tady na výboru bychom měli v rámci našich porad dospět k, to, k objasnění role tohoto orgánu a také abych, bylo by důležité, abychom přesněli popsali roli tohoto orgánu a také jeho složení. Tolik z mé strany. Já jsem skutečně dostal tu zprávu na poslední chvíli. Já jsem se dostavil sem teprve krátce před zahájením schůze, analyzi jsem tedy tuto zprávu, takže si vyhrazuji právo se k ní vyjářit ještě dále formou pozměňovacích návrhů. Děkuji. Já vám mnohokrát děkuji za vaše připomínky. Čas na změnu nebo úpravy toho, této zprávy ještě je. Toho času není zase tak málo, pane kolego Hefnere, je proto, protože to závisí na tom, co dohodli koordinátoři. A již jmenování zpravodaje bylo poměrně náročné, protože zde byla snaha o to, aby to všechno bylo v jakémsi balíčku. A váš eh, pan eh, předseda prováděl eh, všechno možné, aby tu zprávu mohl získat. Já jsem se ale vždy účastnil všech jednání Kozaků s výjimkou jednání ve Vilniusu, kterého jsem se neúčastnil. A na všech jednáních Kozaků se vždy o vztahu parlamentů hovořilo. A proto jsem se domníval, že by bylo dobré nějakým způsobem, byť ta problematika je ještě poměrně nevyhraněná, stanovit určité obecné linie dalšího směřování. Myslím si, že některé věci nelze eh, spochybňovat. Já jsem během tohoto volebního období, během celé z jednání na Kosak i s účastí na pracovní skupině, kterou předsednictví jmenovalo pro uh, otázku dohod mezi národními a evropskými parlamenty, kde jsem také byl pověřen vypracováním zprávy. Takže ten můj pocit z toho všeho je takový, že národní parlamenty chtějí mít významnější úlohu. Toto přání však vyjadřují negativně, tedy negativně alespoň některé parlamenty se staví k postupné integraci, jiné parlamenty jsou pro silnější integraci, ale nedokáží definovat, jakým způsobem by si přáli být důležitější a významnější. Já ve své zprávě jsem chtěl poskytnout jakýsi obrázek, jakousi fotografii toho současného stavu. A snažit se zjistit, eh, jakým způsobem jít dál. Uznávám, že tam není příliš mnoho návrhů, protože mně šlo spíše o zachycení stavu. Pokud jde o reakci na žádost národních parlamentů být významnější, zareagovat je třeba, ale je třeba zároveň přitom respektovat demokratické zásady a dohody. Rozhodovací pravomoc patří evropským institucím, zvláště pak Evropskému parlamentu. A národní parlamenty se nesmí cítit jako jakási třetí komora. To jste říkali všichni a ve zprávě to je jasně stanoveno. Pokud je třeba něco zde ještě zdůraznit či doplnit, je možné provést to prostřednictvím pozměňovacích návrhů. Já jsem se skutečně snažil rozpracovat tu myšlenku evropského parlamentního systému. Myslím si, že určité základy proto zde jsou, protože vztah Evropského parlamentu a národních parlamentů není stejný jako mezi národními parlamenty s například eh, parlamenty třetích zemí, třeba v rámci AKP. Ale zde ten vztah je jiný. V rámci Evropské unie národní parlamenty mají povinnost vyjadřovat se i vůči evropským institucím. Jednak tedy kontrolou svých vlád ale také tím, že se vyjadřují k legislativnímu procesu, který již probíhá. Jsou zde určitá omezení. Tento politický dialog nesmí žádným způsobem zasahovat do rozhodovacích pravomocí Evropského parlamentu. Je to tedy úloha stimulační, úloha spočívající v obohacení, v radách, v doporučení. A Říci například, že kontrola subsidiarity by neměla být eh, brána pouze jako jakési negativní vymezení se národních parlamentů vůči Unii, ale také jako možnost přispět do celého toho procesu. To je třeba říci. Evropský parlament samozřejmě nemusí postupovat podle toho, co mu řeknou národní parlamenty, ale může, nebo měl by tomu naslouchat a může se tím inspirovat. To znamená, že já v žádném případě národním parlamentům nepřisuzuji rozhodovací úlohu, ale pouze úlohu konzultační, poradní. K tomu, co říkal kolega Bronz, článek 1 Lisabonské smlouvy jasně říká, že tato smlouva znamená novou etapu v procesu, který směřuje k stále užší jednotě. A v tomto procesu národní parlamenty hrají určitou úlohu. Pokud některý parlament chce jít eh, cestou opačnou, jít opačným směrem, tak to samozřejmě může udělat, jak stanovil německý ústavní soud. Parlamenty jsou eh, strážci legislativy svých států. Tato zpráva by měla být jakýmsi skromným pokusem nebo příspěvkem k tomu, jakým způsobem bychom měli pokračovat dál. Děkuji vám tedy ještě jednou za všechny vaše příspěvky. Panu kolegovi Dafovi bych eh, odpověděl tak, že ano, jsme v určitém eh, dosud eh, přesně nevyhraněném období, ale právě proto je třeba nyní pokusit se stanovit ten další směr. A v Kozaku za uplynulých pět let tato diskuse probíhala neustále. A na konferenci předsedů výborů se o tom také hovořilo. Na posledním jednání Kozaku v Aténách se tato otázka diskutovala a všechny komise na ní mohly zareagovat. Samozřejmě, že meziparlamentní spolupráce je velice komplexní, je třeba začlenit do celé diskuse i ostatní výbory. Nicméně je třeba se vyjádřit. Důležité je, jak říká kolega Dav, nesmíme směšovat mandáty. Ale důležité je podívat se, zda bychom evropským parlamentům mohli dát eh, ještě nějaké další pravomoci, například ty takzvané žluté karty. Ale samozřejmě, že mandáty směšovány být nesmějí. To je zásadní. Pokud jde o konferenci předsedů parlamentů a její úlohu, o tom můžeme diskutovat, pokud předložíte pozměňovací návrh, který jí odejme tu navrhovanou úlohu, o které se zmiňuji, tak dobře. Ale k tomu uskupení předsedů parlamentů, kteří se zabývají hospodářskými otázkami. K tomu došlo například na základě eh, dohody ve Varšavě. Dále, pokud jde o ten návrh interinstitucionální dohody, někteří říkali, že to je dobře, jiní, že to je špatně, ale já jsem neměl na mysli dohodu, která by přidělovala nové kompetence. To v žádném případě, protože na to bychom potřebovali nové smlouvy. Ale šlo by o procedurální dohodu, nikoli dohodu věcnou. Tedy procedurální dohodu o tom, kdy a jak by měla meziparlamentní setkání probíhat. To znamená, že bychom stanovili nějaké pravidlo, proto abychom se setkávali. Myslím si, že by bylo dobré i na příští volební období již takovéto datum stanovit. Doufám, že jsem zareagoval na téměř všechny vaše poznámky a připomínky víceméně. Vyhnout se rivalitě a nedorozuměním, ano, přesně o to bychom se měli snažit, jak říkal kolega Moreira. Budu se snažit tam do té zprávy doplnit něco v tomto smyslu. Určité body je třeba zlepšit. Samozřejmě děkuji vám mnohokrát, že jste mi to řekli. Těším se na vaše případné pozměňovací návrhy. Ještě se zde hovořilo o posílení té části, která se zabývá doporučeními. Já si uvědomuji, že je to taková slabší část, že tam těch doporučení moc není, ale já jsem, jak jsem již říkal, se snažil si zachytit ten stávající stav. A pokud jde o ty pravomoci, tak eh, ty jsou už stanovené smlouvami. Tam toho asi příliš mnoho nezmůžeme. Jinak bude třeba svolat eh, konvent a snažit se určitá ustanovení smlouvy změnit. Kolega Šepflin hovořil o části zprávy, ve které se hovoří o přihlédnutí k regionům. Já jsem o tom hovořil protože někdo to zmínil na tom minulém jednání, ale nevím, jakým způsobem k úloze regionálních parlamentů přihlédnout. To přiznávám, že to nevím. Kolega Šepflin dále zmínil i ten bod, který se týká dalšího směru. Zda směřujeme k federaci nebo ke konfederaci nebo k něčemu jinému. To je samozřejmě veliká otázka, ale jistě bude i předmětem diskuse u evropských voleb. Pan Messerschmidt, těch osm týdnů, že je krátké období, ano, ale pokud eh, chcete toto období změnit, tak můžete předložit eh, příslušný pozměňovací návrh. Já si myslím, že to období by mělo být přijatelné. Děkuji také za eh, to, co jste říkal o lepším využívání IPEXu, o té jednotné, o té samostatné nezávislé rozpočtové položce a tak dále. I toto je úkolem těch strukturovaných meziparlamentních jednání. Ale já se domnívám, že Evropský parlament eh, je přímo pověřován občany k tomu, aby vyvíjel legislativní činnost a přítomnost národních parlamentů nelze vidět, jako by to byli spoluzákonodárci, nebo že snad Evropský parlament ubírá národním parlamentům jejich svrchovanou úlohu, ale mělo by to být viděno jako jakési vzájemné obohacení. A Právě proto Evropský parlament by neměl postupovat v izolaci, ale měl by naopak národním parlamentům naslouchat. Některé národní parlamenty samozřejmě eh, nejsou proto užší směřování do Evropy, ale s tím nic nenaděláme. Myslím si, že většina členských států Evropské unie. Podporuje evropskou myšlenku. Kolega Hefner. Ke spoždění při předložení této smlouvy, já jsem se to již snažil trošku vysvětlit, proč k tomu došlo. Dále frustrace kolegů z členských států, z těch konferencí. a souhlasím, také jsem zaznamenal tu jejich frustraci a i proto je třeba dát jim pocit, že zde skutečně existuje evropský parlamentní systém, ve kterém se počítá i s nimi. Pokud jde o zahrnutí politických stran, my nedospějeme k interinstitucionální dohodě mezi 28 členskými státy. Můžeme to zkusit, ale myslím si, že to je obtížné. Je zde totiž jedna věc, kterou nikdo dosud nezdůraznil a kterou bych chtěl ještě zmínit. A to je jeden bod, ve kterém já se vyjadřuji k tomu, že národní parlamenty schvolávají schůze, na které nejsou přizváni zástupci všech ostatních parlamentů, ale pouze některých. Zde je tedy jakási myšlenka posílené spolupráce, která toto umožňuje. Ale já si myslím, že by tomu tak být nemělo, že by schůze parlamentů měly být otevřené a pokud se již eh, tedy dohodne, že některé parlamenty se budou eh, setkávat pouze v určitých konkrétních uskupeních, tak by to nemělo být eh, viděno jako jakási možnost nátlaku. Pokud jde o předkládání pozměňovacích návrhů, Bohužel, pokud to chceme zvládnout v tomto volebním období, tak toho času nebude příliš mnoho, ale na druhé straně jsme zde již měli diskusi, takže ta lhůta je do 17. února, což je za chvíli, za týden, ale bude to třeba, abychom potom ještě v březnu mohli hlasovat. Pan Dav. Já si opravdu velice cením vašeho úsilí, abychom pokročili co nejrychleji, jak je to možné, ale upřímně řečeno, 17. bude příští týden pondělí. Pokud máme se vážně zabývat eh, touto zprávou komplexně, a to bych chtěl znovu zdůraznit, budeme potřebovat opravdu více času. Obávám se, že kdybychom měli velice rychle projednat pozměňovací návrhy během jednoho týdne, tak bychom nedosáhli dostatečné kvality této zprávy. Nemohli bychom to dostatečně promyslet. Dobře, takže my bychom měli na plenárce o této zprávě hlasovat Můžeme, můžeme hlasovat eh, tedy na plenárce v dubnu a ve výboru v březnu. A předtím je třeba ty, mít ty návrhy. Pan Dav, a třeba pondělí 24. To bychom měli dva týdny na to. Io però dico la verità, la... Eh. Já, abych řekl pravdu, tak sekretariát mi navrhuje 20. Já si myslím, že to, co říkal pan Duff, bylo velice velice eh, dobré a pokud ty návrhy budou stručné a dobře formulované, tak já, já s panem Dafem souhlasím. Určitě ne dří, později než 24. února, ale z technických důvodů by bylo lepšího toho 20. Nebude potom příliš mnoho času na dohodnutí kompromisů, ale můžeme třeba vyvinout nějaké zvláštní úsilí. Co ostatní? Pan Dav si přeje toho svého 24. jak navrhoval. Co pan Moreira, co vy na to? Já to mohu podpořit. Já se domnívám, že je to opravdu velice důležité a potřebujeme tedy vypracovat dobrou zprávu. Dobře, tak 24. na návrhy. Čtyři, dopole, do 12. hodiny 24. února je tedy lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů. A mám k vám takové napomenutí nebo spíš takovou prozbu, abyste nepředkládali 300 velice podobných pozměňovacích návrhů, abyste se soustředili skutečně na ty klíčové věci, pokud je to možné, tak abychom o nich mohli ještě adekvátně diskutovat. Scusate, qui vengo informato. Omlouvám se, nyní mě informovali o pokračování naší dnešní schůze. Kolega Ranžel zůstal v Lisabonu z důvodů povětrnostních podmínek. Letadlo mu odlétá s dvouhodinovým spožděním, takže kolega sice dorazí, ale později. Nedorazí na čas. Pokud jde tedy o zprávu pana Šolce, zde ale nemáme stínového zpravodaje. Přijde. Dobře, takže já bych poprosil kolegu Dafa. Slyšíte mě, kolego? Pokud bychom mohli přesunout ty zprávy, protože kolega Rangel to nestíhá. A ani stínový zpravodaj ke zprávě pana Šolce zde ještě není. Chtěl bych se zeptat, zda bod 8 můžeme projednat nyní. Pokud souhlasíte, tím bychom vyřešili tu problematickou situaci. Takže nyní bych vás požádal, abychom se na místo bodu 5 která se týká trojky, přešli rovnou k bodu 8, který se týká jednání o víceletém finančním rámci na období 2014 až 2020. Vás, pane eh, zpravodaji, eh, jsme 17. jmenovali zpravodajem, navrhovatelem k tomuto návrhu. Poprosím vás tedy, zda byste nám nyní mohl svou zprávu představit, pokud je to možné tedy, pane kolego. Děkuji. Thank you very much. Um... Já vám velice děkuji. Jak víte, podstata té zprávy o víceletém finančním rámci a vlastních zdrojích a vyjednávání a o závěrech je v kompetenci rozpočtového výboru. A já jsem o tom hovořil se spolu s pravodají tohoto výboru s panem Dehánem a Kalfinem. A široce vzato dosáhli jsme souhlasu s tím jejich přístupem. Odpovědnost výboru pro ústavní záležitosti spočívá v tom, abychom zvážili využití smlouvy během víceletého finančního rámce a během procesu vlastních eh, zdrojů jako v loňském roce, abychom přemýšleli o tom, jaký máme postup pro toto komplikované řešení a abychom se zabývali jak střednědobým pohledem víceletého rámce, a tím se vlastně již začala zabývat vytvořená pracovní skupina a my to ukončíme v roce 2016. A nakonec přemýšlíme o dalších změnách ve smlouvě, které možná budou zapotřebí nebo budou žádoucí nebo obojí. Bude třeba provést určité změny abychom tedy podpořili eh, právo obou pravodajů Dan a Kalfín. Já eh, předložím dnes odpoledne nějaké pozměňovací návrhy, ústní pozměňovací návrhy, na kterých jsme se již dohodli s panem T. Ahanem a Kalfinem. projednávají se na schůzi rozpočtového výboru. Myslím, že se bude konat eh, příští týden. To je opravdu velice stručné zhrnutí toho, co navrhuji. Tedy v prvé řadě výbor ŠUR, který byl vytvořen za účelem přípravy postoje Evropského parlamentu byl opravdu dobrý a e, dopracoval se k e, dobrým závěrům, ale nemáme e, mechanismy, abychom mohli propracovat ty závěry výboru ŠUR. Je to vlastně takové formální trojstrané setkání komisí a radou. Evropská rada vlastně ukončila jakékoliv eh, podstatné jednání o politických prioritách Evropské unie a trvala na zastropování eh, celkové výše rozpočtu, což de facto ochromilo manévrovací schopnost Evropského parlamentu. Nebylo možné rozšířit oblast vyjednávání, abychom mohli zlepšit flexibilitu a dospět k výsledku. Já jsem se již k tomu vyjádřila. Myslím, že jsem všechny upozornil ve svém vlastním pozměňovacím návrhu 4 k č- odstavci 14 a to, že Evropská rada eh, nemá legislativní funkci podle smlouvy. A eh, že vlastně eh, si rozšířila své pravomoci v průběhu tohoto vyjednávání. Dále v pozměňovacím návrhu 6 jsem zdůraznil, že překlenovací doložka by mohla být použita a podle názoru by také měla být použita, abychom se vymanili z té slepé uličky a abychom urychlili jednání s radou. tato doložka nebyla nikdy použitá. Nejenom to, žádné předsednictví, ani komise to nenavrhla, ani obecnou překlenovací doložku, ani speciální překlenovací doložku podle článku 312. Eh, kterou bychom mohli tedy použít pro urychlení a dokončení procesu. Flexibilita a demokratické rozhodování to vyžaduje a rada zdůrazňuje svůj, eh, tu, ten postup čas retur. A eh, paní Stečrová takto také eh, vystupovala. Zdá se, že má ještě značný dopad. A co se týče střednědobého přeskumu, je třeba, abychom učinili, co je v našich silách, abychom napravili eh, některé charakteristiky současné dohody, které nejsou až tak dobré. A celé řady věcí, které musíme učinit, je to, aby příští víceletý finanční rámec měl eh, eh, trvání méně než sedm let a já jsem to stanovil ve svém pozměňovacím návrhu sedm. Eh, kdybychom postupovali ve dvou krocích, zpráva rozpočtového výboru, tato první zpráva je poněkud krotká, ale je možné dosáhnout podstatného zlepšení, eh, aby víceletý finanční rámec a vlastní zdroje mohly být projednávány mezi parlamentem a komisí v pohodě, protože nejde jenom o parlamentní demokracii, abychom měli přístup eh, k výdajům na úrovni EU, ale také, eh, aby to rozhodování o vynakládání prostředků vyhovovalo demokratické legimitě. Program vynakládání prostředků se eh, týká jak nás, tak i komise. A, a dále tu máme čerstvý odstavec, který se týká pravidel našeho postupu vyjednávání o víceletém finančním rámci a nejsou zrovna koherentní, protože my jsme již eh, pozměnili pravidla 17 až 17a, což jsou hlavní pravidla postupu, které povedou k dalšímu jednání o víceletém finančním eh, rámci, ale je důležité, že tu máme dobrou transparentnost mezi vyjednávacími týmy a i ostatními poslanci. Týká se to pouze rozpočtového výboru, ale i dalších eh, výborů, které mají zájem na výsledku tohoto jednání, které eh, mají zájem na výdajích a potom je tu také menšinová skupina, která byla znevýhodněna, protože byla vyloučena z vyjednávacího týmu a dále eh, Role předsedy je velice důležitá a myslím, že je třeba, že by tato úloha měla být trochu předefinována. Kdybychom eh, na čele Evropského parlamentu měli osobnost menšího kalibru, než je Martin Schulz. Dostali bychom se do obtíží. Tato smlouva bude muset být změněna a já se domnívám, že je velice důležité, abychom eh, zajistili skutečné spolurozhodování mezi námi a radou o všech těchto záležitostech nechci eh, přesně definovat takovýto proces spolurozhodování, jenom jeho styl a charakter, eh, který by měl být mnohem demokratičtější a měli, měla by rada k nám přistupovat eh, rovnoceně tom víceletém rozpočtovém procesu. A to je, myslím, všechno. Non mi ha chiesto... Prozatím se nikdo nepřihlásil o slovo. Nikdo se tedy nehlásí. Tím pádem stanovíme lhůtu pro pokračování projednávání. Rozpočet má zprávu dokončit do 18. března, tedy výbor pro rozpočet. My bychom proto měli stanovit lhůtu pro předložení pozměňovacích návrhů 20. března, tedy omlouvám se, února. Tedy 20. února. Nebo 24. 20. února tentokrát to může být? Dobře, takže 20. února ve 12 hodin vyprší lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů. Cinque. Cinque. bene, È arrivato, però ci sta Allora, in attesa che arrivi il... Takže, kolega Rančel již eh, dorazil, ale nyní tedy ještě přímo zde, nicméně přijde. Můžeme se prozatím věnovat bodu 5, vyšetřovací zpráva o úloze a operacích trojky, tedy Evropské banky, komise a Mezinárodního měnového fondu, s ohledem na země zapojené do programu eurozóny. 21. ledna na minulé schůzi jsme diskutovali o návrhu zprávy, kterou předložil pan kolega Scholz. Proběhla poměrně zajímavá diskuse a bylo předloženo 37 pozměňovacích návrhů. Od e, mezi jinými pana Šepflina, pana Dafa i pana zpravodaje Šolce samotného. Chcete hovořit k těm návrhům nyní, pane Šolci, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl srdečně poděkovat všem kolegům a kolegyním, kteří se aktivně zapojili do tohoto tématu, který tady relativně mm, narychlo zpracováváme a předložili pozměňovací návrhy. Eh, boj s krizí v Evropské unii bylo jednou z ústředních témat Evropského parlamentu v minulých letech. A to jsme také již zmiňovali v rámci naší první rozpravy. A z tohoto pohledu se jistě nedivíte a je naprosto legitimní, když Evropský parlament ke konci svého volebního období se dívá na to, jak tato práce probíhala, co přinesla a jak jak říká kolega Rangel v jednom svém podmínujícím návrhu, tak s cílem eh, vyvodit konkrétní závěry, tak abychom v eh, do budoucna mohli předcházet kolektivním nákladům. Je to stanovisko k eh, zprávě výboru Ekon, které vypracovávám. A když vidím, že ve výboru Ekon se tomu věnoval kolega Karas Adngok. Vypracovali zprávu a bylo předloženo více než 900 pozměňovacích návrhů. Takže vidíme, že i v příslušném výboru to kolegové vnímají tak, že je to velmi důležitá dráha, zpráva. Promiňte, já jsem obdržel 37 pozměňovacích návrhů a chtěl bych potrhnout několik aspektů, které jsou pro mne důležité, které se projevily a které jsme již diskutovali se stínovým zpravodajovi v rámci našich schůzek. Za prvé, na základě těchto pozměňovacích návrhů vidím možnost, abychom měli stanovisko našeho výboru, které bude mít, doufejme, velkou podporu ze strany kolegyně a kolegů. Za druhé, zjistili jsme a sem a to souvisí eh, úzce s prvním bodem, že žádný z kolegů nespochybnil náš metodický přístup. Já jsem tam navrhovala, abychom se podívali na to, jak instituce EU, tedy ne trojka sama o sobě, v rámci toho eh, jednali v rámci těch nových mechanismů stabilizace, které se vytvořily pro euro, jak byla konkrétní spolupráce mezi institucemi a jak vypadala jejich demokratická odpovědnost a jak vypadal jejich právní základ. V tomto smyslu už jsem naformuloval kompromisní pozměňovací návrhy, které odráží schodu, kterou jsme nalezli ve třech centrálních otázkách, které krátce zmíním. Za prvé, řešení ad hoc, které vzniklo před několika lety v tvaru nového stabilizačního mechanismu, trvá příliš dlouho. Zdá se, že se to osamostatní a pozměňovací návrhy kolegů se tomu věnují. Je třeba, abychom tady měli právní verifikaci a přepracování, možná i změnu. Proč? Eh, v kontextu té hospodářské nutnosti tehdy a v kontextu toho, jak v Lisabonské smlouvě jsme měli zakotveny hospodářské eh, mechanismy pro řešení takovéto hospodářsko-politické krize, Tehdy prostě to nebylo možné v eurozóně a proto speciálně pro eurozónu se tady vytvořily stabilizační mechanismy, ze kterých ovšem vznikly odstředivé síly. A tady bych rád zmínil zajímavou studii eh, think tanku Bruegel, vědecko-ekonomického. Tato studie se velmi detailně věnuje právě těmto aspektům trojky a její činnosti v oblasti hospodářské politické. Tato zpráva studie byla před nedávem představila zde v parlamentu. Já bych mém stanovisku sem proto, aby ty nyní stávající mechanismy, ty dva paralelní, ten pro eurozónu a ten pro země, které v ní nejsou, byly znovu sloučeny na základě evropského práva. Ovšem, a to je třeba si mít na vědomí právě zde na výboru, nebude to možné bez změny smlouvy pravděpodobně. Eh, předpokládám, že E, tuto politickou právní pozici podpoří i ti, kteří jsou proti dalšímu prohlubování Evropské unie. Protože se máme článek 143 SFEU, což je článek, který byl právě vytvořen pro země, které nejsou e, v eurozéně a samozřejmě se na základě tohoto článku nevyřeší veškeré problémy. Druhá věc. Pro nás bylo nesporné, že jednání institucí EU uvnitř trojky, tedy v rámci stabilizačního mechanismu, momentálně nepodléhá žádné odpovědnosti, nikomu se neodpovídají, což není v pořádku, je třeba toto změny. E, problém tomu, komu se tedy mají zodpovídat, e, nemáme pouze na evropské úrovni, ale podle výsledků šetření institucí a podle zprávy pana Karasa Ngoga a výboru Ekon se tedy jasně projevuje, že ty země, které poprosily o finanční pomoc, a podle mě i ty země, které nakonec spolu rozhodují v rámci guvernální, radu guvernérů ESM, Parlamenty těchto zemí i těch ostatních zemí jsou pouze málo zapojeny do procesu rozhodování. To ale není hlavní bod našeho stanoviska. My bychom v našem výboru měli a také na frakcích politického hlediska se na tu otázku podívat, podívat se na to, jak vypadají kooperační fóra mezi Evropským parlamentem a Národním parlamentem a v rámci těchto grémy je třeba si položit tuto otázku. Vy, pane předsedo, se tedy hovořil o, o tom, že třeba už jej propojit Evropskou, Evropský parlament s Národním parlamentem. A za třetí, Mezi autory pozměňovacích návrhů, nebo autoři pozměňovacích návrhů se shodnou na tom, že to, co vypracovala trojka a vyjednala s vládami odpovídajících států, tedy to memorandum o porozumění mělo závažné sociální dopady. Shodli jsme jsme na tom, že přijatá opatření neodpovídala požadavkům, cílům a strategii Evropské unie, ale měla by. Není tedy třeba hledět pouze na finanční stabilitu, je třeba hledět také na udržitelný vývoj a samozřejmě je třeba hledět rovněž na sociální stabilitu ve státech, který se to týká. A poslední věc, což vyplývá z respektu vůči lidským právům, která jsou základním komponentem listiny práv Evropské unie. A musí tedy platit pro všechny evropské instituce, které jednají. Tato práva samozřejmě platí i pro vlády členských států, kterých se to týká. Ale samozřejmě tato otázka není středobodem našeho výboru. Na závěr chci říci, že my, jakožto výbor pro ústavní otázky, si musíme uvědomit, že pro nás je důležité, že z naší perspektivy je třeba poukázat na takovéto souvislosti a shodnout se na tomto. Základní práva je třeba dostatečně respektovat. Samozřejmě v praxi pak vyvstává celá řada otázek, jakým způsobem provádět práva, která jsou zaručená listinou základních práv a ústavní práva. Což ovšem zase přesahuje to, na co se soustředí náš výbor, ale je třeba, abychom se tomu věnovali v evropském kontextu právě před volbami do Evropského parlamentu. Těším se na komentáře ze stran členů výboru a stínových zpravodajů. Děkuji mnohokrát, pane Šouci, a už zde mám seznam řečníků. Nejprve se hlásí pan Brok. Pane předsedo, V těch podstatných otázkách s vámi mohu souhlasit, eh, jak to pan kolega projednal v souvislosti ESM, eh, kdy eh, po přechodné období jsme zvolili tyto komentáře, ale Rada, Eurozóna a předseda Evropské rady a komise vysvětlili, že co nejrychleji to má být převedeno do evropského práva a já se domnívám, že bychom eh, na to měli odkázat, že eh, tyto instituce mají eh, takový autopovinnost vůči evropské Evropskému parlamentu, ale já tu postrádám dvě obsahové otázky a s tím mám trochu problémy. Za prvé, eh, veškerou vinu má trojka, celý postup, ale vzhledem k tomu, jaká je situace v jednotlivých zemích, to určitě souvisí eh, s eh, nedostatečným postupem členských států, jinak by se nedostali do krize činit odpovědou za krizi trojku. To je pochybené, kdyby tyto země měli jinou politiku, usilovali o regulaci bankovního sektoru, o konkurenceschopnost, tak by se do té situace nedostali. Myslím, že to sem také patří. A teď je otázka, eh, zda vznikají problémy na trhu práce v důsledku eh, konkurenceschopnosti, že bychom bez trojky eh, takovou situaci neměli. To byly pomocné konstrukce. Potom by tyto země z bankovního zbankrotovali. To bychom měli také eh, zvážit. A proto se mi zdá jako východisko hodnocení, eh, že to nebylo správně zvoleno a také odchod od strategie Evropa 2020. Tyto strategie se zaměřují na e, zajištění lepší konkurence schopnosti členských států. Dostali se do krize právě proto, že nebyly konkurenceschopné. To znamená, že tyto země neuplatňovaly tuto strategii. To nemůžeme e, dávat za vinu EU, e, protože se to týkalo velké ve velké míře opatření, které měly provádět ty členské státy. Eh, mám to, eh, mám-li to říct si zdvořile, tak je to tedy z věcného hlediska nesprávné. A, a potom, eh, co bylo ještě vyjádřeno, důsledky že toho, že nemáme ESM, že nemáme příslušnou podporu, to znamená, nemůžeme si na to stěžovat, vedli k tomu, že tu nebyly ty přínosy z sociální bezpečnosti. Co se tedy stalo? Co by se stalo v Řecku, kdyby nebyl projev evropské solidarity? Jistě je otázka, zda to všechno bylo správné, ale to by se lidem už nevyplácely platy, žádné důchody. To by byl ten důsledek, protože stát by to sám již nemohl zvládat. A já se domnívám, že tento postoj ukazují na tomto příkladě a eh, to může vést tedy k nesprávnému posuzování situace nebo porušování kolik kolektivního vyjednávání. Eh, Samaras eh, jednal s eh, předsedou odborů a byl překvapen, jak funguje německý princip, ale socialisté byli u vlády. Já jsem zaznamenal jediný rozhovor mezi eh, vládou, odbory a zaměstnanci během eh, krize. To není vina trojky, je to vina té vnitrostátní politiky. A to se týká i dalších zemí, které mají e, tradici sociálního partnerství. A domnívám se, že bychom to buď měli do toho zahrnout, nebo takovéto příklady úplně vynechat, ale takovéto politické připomínky nejsou správné nebo nejsou úplně správné, protože tu části chybějí a myslím, že bychom to opravdu měli zohlednit. E, buď bychom měli vynechat ideologické hodnocení, jako výbor bychom se měli zaměřit na ústavní záležitosti, u nich můžeme rychle dosáhnout široké většiny a možná u těch ostatních věcí takovéto záležitosti vynechat. To, to se rychle dohodneme, ale stanovisko nemůže být takové, že by se zde provádělo takovéto uh, politické hodnocení, které s úkolem výboru nemá nic společného. Děkuji. Já musím nyní na chviličku, na pět minut odejít, protože mám důležitý telefonát. Poprosím kolegyni, aby na chviličku převzala předsednictví za mě. Nyní se přihlásila paní kolegyně Regner o slovo. Prosím. Děkuji, pane předsedo, respektive paní předsedkyně. Náš stínový zpravodaj, stínový zpravodaj politické skupiny sociální sociálních demokratů z úvodu nemoci se bohužel nemohl dostavit, takže já bych tady zmínila pouze několik bodů, na kterých mu zejména záleží. Zejména děkuji kolegovi Šolcovi za způsob, jakým vypracoval své stanovisko a jakým do své práce zapojil veškeré stínové zpravodaje. A děkuji také za obsahové zaměření. To nejdůležitější, ten fokus, to, na co se soustředíme, je to soustředění na úkoly, které může skutečně odvést náš výbor Eh, náš výbor má již bez tak velice širokou perspektivu a proto je důležité, abychom se skutečně soustředili na naše vlastní kompetence v této věci. Trojka, ten systém, má být nahrazen pomocí struktury, která bude právně udržitelná. To je jádro celého stanoviska. To je něco, co musí být legitimováno právem společenství. A je to něco, co není pouze velkým stínem, ale souvisí to se všemi těmi obsahovými problémy, se který, o kterých hovořil kolega Brok. Pan kolega Brok bohužel odešel a já bych navzdory tomu e, zareagovala na některé věci, které zmínil on. A totiž na kompromis E, tam jde o doporučení, která se týkají toho, že tady šlo o do odchý, o, došlo k odchýlení od Lisabonské strategie, respektive od cílu 2020. Ano, tak k tomu bylo nejde tam pouze o konkurenceschopnost, ale zejména o růst a co možná největší míru zaměstnanosti. A z tohoto pohledu je celý ten balíček, e, je třeba na ten celý balíček takto pohlížet, zohlednit to a myslím si, že je to tedy naformulováno velice dobře v tom kompromisu. A další důležitá věc, kterou zmínil kolega Scholz, to je ten odkaz na základní práva. Základní práva to není nic, jak to dnes nazval pan Karas. A tady není to žádný running sushi. Základní práva je něco, co je třeba dodržovat stále. Základní práva jsou skutečně základem. Proto se jmenují základní práva. A pokud tady máme právní analýzu od pana profesora Fischera Viskána a možná také i od dalších, která poukazuje na to, že memorandum o porozumění skutečně je z toho porušovat základní práva, tak bychom to neměli jaksi zametat pod koberec, ale zaměřit se na to a snažit se zajistit, aby se v budoucnu něco takového již neopakovalo. Tedy na závěr schrnutí více transparentnosti, více demokratické legitimity a to je vlastně i poselství kolegy Trocase v kostce. Merci, euh, chers collègues. Děkuji, vážení kolegové. Myslím si, že se přihlásil další kolega, prosím. Well, uh, thank you. Já vám velice děkuji. Děkuji panu zpravodaji na předlož- za předložení těchto kompromisů. Myslím, že se ubírají správným směrem. Ale s některými mám trochu problém, pokud je mám podpořit. A je to ten první. Jsou to stanovení o legitimitě trojky podle evropského práva. A myslím, že je to pravda. A pokud to je pravda. Potom se dostáváme opravdu do vážné eh, politické a právní situace, protože je to povinnost Evropské centrální banky a komise, aby se postarali o to, aby euro eh, bylo co možná nejstabilnější měnou. A e, vytvářejí se tu podmínky pro ekonomické oživení, ať se nám to líbí či ne, tak víme, že pro země, které se účastní tohoto programu, to znamená, Eh, nutnost provést některé podstatné strukturální změny v její hospodářství a na trhu práce. A docházelo k některým podvodům, například v Řecku, v Irsku. V to alarmující míry a trojka se snaží zajistit spravedlivější finanční a ekonomické podmínky v zemích. Pan Elmar Brock hovořil o tom, abychom pochopili program trojky komplexně, neměli bychom si vybírat jenom určité aspekty, které se nám nelíbí. Myslím, že není úplně spravedlivé kritizovat Unii, že se ji nepodařilo vytvořit eh, eh, primární ustanovení, jak eh, Trojka vytvářela svůj program. My parlamentu jsme vyzvali eh, radu, aby usilovali o vytvoření eh, právních předpisů a pravidel. A víme, že program trojky se má přechodný charakter, že se to předkládá naposledy a jsme si vědomi této legitimity i účelu. A i jejich účinku. A samozřejmě jsme si vědomi i sociálních dopadů těchto opatření. Jistě, toho všeho jsme si vědomi a vyjadřujeme také své obavy, že to má sociální dopady, tento hospodářský pokles, ale také se domnívám, že to nemáme povýšit na základní práva, Charta obsahuje dva typy ustanovení. Jsou to klasická základní práva a také eh, sociální zásady. A my zde hovoříme o těch sociálních zásadách. Je třeba je odlišovat od těch klasických základních práv odvolávat se na chartu, abychom očerno, odčerňovali, abychom kritizovali radu, jak se to někdy objevuje. To znamenalo opírat toto chartu. Já vám děkuji, že tu jsou zohledněny různé úlohy. děkuji za ty kompromisy. A je třeba, aby dále, co se týče kompromisu D, já se uh, nedomnívám, že by bylo správné tvrdit, že eh, ten eh, proces je příliš dlouhý. Od počátku bylo jasné, že strukturální reformy, které navrhovala trojka, mohly být bezprostředním východiskem z krize, ale že si vyžádají další dobu, možná celé desetiletí, aby se mohly naprosto projevit. Děkuji. Merci, cher collègue. Děkuji, vážení kolegové. Slovo má pan Paulo Rangel, prosím. Merci. Well, uh, I like natural... Děkuji. Já bych chtěl samozřejmě poblahopřát kolegovi Šolcovi k jeho kompromisním návrhům. Musím říci, že určitým způsobem vám děkuji za vaše úsilí. Zároveň však musíme říci, že zde jsou minimálně dva nebo tři kompromisní návrhy, které, i když se pokoušejí používat mé vlastní výrazy, a používají je skutečně, je pravdou, že nejsou v duchu toho, co já jsem zamýšlel předložit. Co chci vlastně říci? Já pocházím ze země, kde je trojka dosud přítomna. Máme s ní také praktické zkušenosti. Víme, co to znamená. Já si myslím, že zde jak stanovisko, tak eh, zpráva ekonu jsou poměrně z velké části zprávou ideologickou. Neříkám, že to je špatné. Říkám, že k tomu tak musíme přistupovat. Že nejde o nějakou neutrální, nestranou zprávu. Například v kompromisu C já neříkám, že nepodléhali žádné demokratické kontrole. Já říkám, že by měli podléhat k této kontrole. Musím říci, že dále je zde jeden návrh, ve kterém hovořím o tom, že bychom neměli zapomínat, eh, že země, kde trojka byla přítomná, měly parlamentní volby, při kterých došlo k ratifikaci memoranda o porozumění, což ale neznamená, že všechny body tohoto memoranda byly schváleny. pouze ty obecné principy jako určitá úsporná opatření byla přijata jako jakási krizová opatření a poté, co bylo podepsáno memorandum o porozumění v Irsku a v Portugalsku, proběhly v těchto zemích volby. A Rovněž došlo k volbám a k referendu v Řecku a také volba prezidenta na Kypru probíhala víceméně ve stejném období jako podpis memoranda. Takže tam, kde hovoříme o nedostatku transparentnosti a demokracie, nejen, tak se to netýká jenom parlamentních rozhodnutí, ale také rozhodnutí eh, v těch eh, jednotlivých zemích. A to není nedemokratické. My nemůžeme říct, že se to děje lidem za zády. V případě Portugalsko 80 voličů volilo strany, které podepsali memorandum o porozumění. 80 hlasů a 90 členů našeho parlamentu. A ty volby proběhly bezprostředně jeden měsíc po podepsání memoranda. A to též se stalo i v Irsku. Co se zde snažíme říci? Snaha vypracovat jakýsi, jakousi interpretaci, že při této volbě neexistovaly žádné další možnosti, že zde nebyla vlastně zachována demokracie. Tak eh, s tím nemohu souhlasit. Obecně tyto kroky, tedy podepsání memoranda, byly potvrzeny nejen parlamenty, ale také volbami. Myslím si, jak říkal kolega Brok, že bychom se měli omezit na otázku institucionální a zde Souhlasím s tím, že bychom měli mít institucionální mechanismus a institucionální reakci na tento typ krize. A pravděpodobně bychom měli vybudovat nějakou institucionální architekturu, která by řešila takovéto krize. Například bankovní unie, ne v té podobě, v jaké ji navrhuje rada, ale například v té, jak ji vidí Evropský parlament. To si myslím, že by byl velice dobrý způsob, jak krizím předcházet, zvláště té krize, která byla na Kypru, v Irsku nebo dokonce i ve Španělsku. Ale jak jsem řekl, kompromis C podle mého názoru tam eh, s tím nemohu souhlasit, stejně tak jako u kompromisu D. To totiž v podstatě není kompromis a stejně tak je to i u kompromisu I. Já velice uznávám to obrovské úsilí, které bylo vynaloženo při přípravě těch eh, návrhů, že zde došlo k posunu od těch původních formulací na druhé straně ale musím říci, že podle mého názoru to ještě není postačující. Nestačí tedy použít některé výrazy z původního textu pro to, abychom zde měli kompromis, protože zde nejde pouze o ta slova samotná, zde jde o celkové směřování těch návrhů. A myslím si, že třeba i u pozměňovacího návrhu G, tam se používají výrazy, které jsem, podepsal, které jsem používal já, ale obecné směřování toho kompromisu je v některých případech přímo opačné, než jsem zamýšlel já. Myslím si proto, že by bylo vhodné omezit se zde pouze na otázky konstitucionální, tam, kde dosahujeme široké schody. A my zde předkládáme pouze, pouze stanovisko. Naší úkolem je proto zabývat se otázkami institucionálními, nikoli ideologickými. Já sám jsem ke zprávě předložil některé pozměňovací návrhy, protože se domnívám, že i zpráva hospodářského výboru jaksi je určitým způsobem problematická a že i v té zprávě se zapomíná, že proběhly volby ve všech zemích, které jsou předmětem působení trojky. A tyto země věděly o programu trojky. A byť docházelo jasným eh, protestům, tak přesto došlo ke schválení těch programů. V případě Irska, Kypru a Portugalsko byl ten závěrečný výsledek zcela jasný. Můžete namítnout, že určitě je celá řada lidí proti těmto programům. Ale oni jsou často proti pouze určitým opatřením, která se dotýká přímo jejich eh, společenské skupiny. Ale když se jich zeptáte, zda chtějí zachránit svou zemi, tak oni řeknou, že ano, že si uvědomují, že ty reformy jsou důležité. Měli jsme zde parlamentní volby nevím, co dalšího už by mohlo být eh, demokratičtější. Co více bychom chtěli, jakožto vyjádření demokracie, ve kterých více, ve volbách, ve kterých 80 lidí činnost trojky podpořilo. Je možné, že řada voličů se, že se jim ten eh, program nelíbí, ale přijímají ho. Podobně jako když jste nemocní, tak se vám eh, nelíbí určitý způsob léčby, ale souhlasíte s ní, abyste se uzdravili. Já bych tedy doporučil, pokud mohu, abychom se omezili na otázky institucionální kde plně souhlasím s vaší perspektivou, že bychom zde měli mít institucionální mechanismus, pro nejen řešení, ale i prevenci krizí. Zde máme široký koncenzus, kterého je možno využít. Ale Musel jsem říci, že byť zde byla snaha o přípravu kompromisních návrhů, s celou řadou z nich nemohu souhlasit. Děkuji. Nyní prosím pana Šolce, aby zareagoval. Děkuji mnohokrát za velice jasné postoje té řady stínových zpravodajů a také kolegů z výboru. Zmíním se o třech bodech, které byly v diskuse důležité. Za prvé otázka příčinu a dopadů. Můžeme jistě dlouho vést spory o tom, co dovedlo české státy Evropské unie do této krizové situace, ale podle toho, co vypracovává výbor EKUM, jde o to, abychom proskouhali právní základ, strukturu a mandát trojky, jakožto mechanismu k překonání krize a podívali se na její demokratickou legitimitu nebo ji zdůvodnili. A teoretická základ pro tyto z eh, rozhodnutí jsou tedy statistiky, předpovědi ekonomické, hospodářské očekávání a tak dále. A toto mělo být hlavním předmětem zprávy Ekonu a také těch stanovistek ostatních výborů. Vedle AFKA se na tom podílí i výbor EMPL, výbor pro rozpočet, výbor pro rozpočtovou otázku a výbor pro právní otázky. Dále šlo o to podívat se, jaké dopady měla práce trojky. Když se tedy podívám na tyto úkoly a budu se jich držet, tak my jakožto AFKO musíme také tento úkol dodržet a jasně ukázat, že díky působení trojky došlo k zavedení té politiky, která, a to zjištila i delegace Evropského parlamentu, eh, která navštívila krizové země, tedy Řecko, Portugalsko, Irsko, Kypr. Ty to rovněž jasně zjišťují. Takovéto politiky nevedly k situaci, která by vedla eh, k hospodářskému růstu. Tak to prostě je. A dále v diskusi vyšlo jasně najevo, že se samozřejmě jedná o otázku ideologie, ale je to také otázka chápání a vnímání politických a sociálních realit v Evropské unii a také otázka způsobu, jak budeme zacházet s vládními strukturami, jak budeme zacházet s jednáním institucí Evropské unie v období krize. A to musíme zhodnit z perspektivy našeho výboru. Z tohoto pohledu není zcela jednoduché eh, nadefinovat eh, příčiny a důsledky. Ale je třeba, abychom tam vždy zohlednili tedy veškeré strany. Dále otázka souladu s právními předpisy. Myslím si, že je skutečně důležité dodržovat evropské právo vždy, anebo pokud dodrženo nebylo, tak ho tedy začít opět dodržovat. A tady je důležité, abychom se jakožto výbor pro AFKO dohodli na tom právním základu eh, těch věcí. A to je samozřejmě vždy velmi obtížné. A proto bychom si měli uvědomit toto. Byla veškerá opatření, která byla učiněna, respektive byly, byly využity veškeré možnosti pákových efektů ze z pohledu práva, které má Evropská instituce a veškerá opatření. Bylo to v souladu s evropským právem. Připomínám například tu stížnost před německým ústavním soudem, která se týká eh, vykupování eh, státního dluhu, eh, ke kterému přistoupila ECB. Německý ústavní soud to přeposlal Evropskému soudnímu dvoru a řekl, že má rozhodno. A já se ptám, je Evropská unie 100 mít v rámci komplexní hospodářské situace takový mechanismus, který trvale bude 100 pře- pomoci členským státům překonat krize a to za podpory odpovídajících evropských institucí, jako je například ECB. Kompromis C. nevím přesně, Možná jsem si špatně pročetl německý překlad, kolego Rangele, ale ve vašem návrhu číslo 8 formulujete, cituji, sociální práva občanů jsou omezená a v této souvislosti je třeba nutně zajistit to, aby vypracovávání a realizace programů finanční podpory probíhala a podléhala o přizpůsobené přiměřeně demokratické kontrole, jak na národní, tak na evropské úrovni. Já jsem přesně převzal to slovo přiměřené, pouze jsem z toho eh, výjimul tu národní úrovni, eh, úroveň, abychom jako AFKO se tedy soustředili pouze na tu evropskou úroveň. Takže já mám pocit, že jsem pochopil záměr pozměňovacího návrhu, který jste předložili. Já jsem se jenom pokusil váš návrh, eh, jak si zapracovat do kompromisu společně s ostatními návrhy. A to se týká také návrhu číslo 12, kde říkáte, cituji, od um, potřebujeme stávající přístup a mechanismus, který se zaměří na cíl trvalé utržitelného růstu a finanční stability, tak, aby bylo možné zabránit obdobným situacím a překonávat je, zvládat je. Takže i zde si myslím, že záměr vašeho pozměňovacího návrhu, alespoň z mého pohledu německého chápání, jsem to dostatečně přiměřeně zohlednil. Můžeme se ještě setkat a podívat se na to, zda by nestačilo dvě, tři slova ještě pozměnit, to by bylo možné, ale já jsem se skutečně snažil ve smyslu celkového kontextu to takto zapracovat. Celkového pohledu si myslím, že ten úkol byl skutečně náročný, že to, to byli jsme skutečně postaveni před náročný úkol. Podívejme se na zprávu výboru Econ a na ten počet těch pozměňovacích návrhů, které tam byly předloženy. A nám tedy musí jít o to, jakým způsobem se odpovědně postavit k vypracovávání stanoviska, tak aby toto stanovisko ukázalo cestu, pomocí které Evropská unie a její instituce znovu budou mít možnosti v rámci mechanismu pro řešení krize to celé to opřít o evropské právo mnohem silněji než doposud a měli bychom v podstatě ukázat, nasměřovat to, jakým způsobem v budoucnosti by mělo být evropské právo použito a to trvalé udržitelně. Děkuji. Zítra dopoledne budeme hlasovat o této zprávě od půl jedenácté dále, tedy od 10.30. Ještě máme nyní hodinku času. Není to příliš mnoho, ale máme před sebou ještě dvě důležité zprávy. Nejprve bod 6, pan kolega Rangel, provádění Lisabonské smlouvy s ohledem na Evropský parlament. Musím omezit eh, řečnickou dobu, byl bych rád, abychom tomuto tématu se stihli věnovat do 18. hodiny 10. minuty, abychom pak ještě měli 20 minutek na zprávu paní Gurmaj. Takže nyní dávám slovo kolegovi Rangelovi, prosím. Uh, Bohužel nemáme k dispozici mnoho času, proto se budu snažit hovořit velmi stručně. Nejsem si jistý, zda ten konečný nebo téměř konečný návrh kompromisu již byl rozdán kolegům. Ano? Dobře. Mám zde případně ještě kopie. Já bych chtěl říci, že jsme měli celou řadu pozměňovacích návrhů obecně. Ty důležitější myšlenky byly shodné. Na druhé straně zde byly asi dva nebo tři body, problémy, které jsou poměrně sporné, kde panuje určitý nesouhlas. Já jsem se ze všech sil snažil začlenit eh, vaše odlišné pohledy do kompromisních návrhů. Doufám, respektive domnívám se, že určité rozdíly však dosud přetrvávají a já se právě na ně zaměřím. Samozřejmě ostatní budete mít příležitost vyjádřit se a případně si některé věci vyjasnit nyní, když máte text před sebou. Myslím, že zde také byly otázky týkající se kompromisu F. A účinnosti komise a různých možných řešení. My jsme se snažili ponechat tamto řešení otevřené. Dává se zde priorita myšlence klastrů a nyní je tam odkaz na ty klastry. Komisi by tedy předsedal místo předseda, to chtěla upřesnit skupina socialistů. Já nevím, zda bychom měli tam tento detail specifikovat, ale dejme tomu. A také by tam eh, bylo napsáno, že v budoucnosti budeme mít komisaře bez portfolia. Nicméně vždy bude respektována zásada jeden eh, komisař rovná, jeden stát rovná se jeden komisař a jeden komisař rovná se jeden hlas. ale důležité by bylo, aby organizace byla otevřená různým řešením, tak aby se efektivita práce komise zlepšila. Toho lze dosáhnout různými způsoby. Zde jsme ale chtěli být inkluzivní a nevylučovat různé způsoby, jak by komise mohla mít zorganizována. Dále. Je zde další důležitá věc. Myslím si, že je ale, respektive, která je také sporná. Všichni se shodneme na tom, že bychom měli snížit většinu potřebnou k hlasování o důvěře. Na druhé straně je zde určitá neochota dohodnout se na nějakém přesném čísle, jako je tomu například u absolutní většiny členských států, což znamená minimálně 376 hlasů to je tedy absolutní většina nikoli přítomných, ale hlasy eh, většina členů parlamentu, kterých je 751, takže polovina, respektive ta absolutní většina je 376. Dále bychom eh, využili toho vzorce, což myslím navrhoval kolega Duff, abychom neohrozili hladké fungování institucí. To by zároveň mohlo obsahovat konstruktivní hlasování o důvěře, ale já bych tam to číslo nedával jako takové, protože to je velice úzce spojeno s německým a také se španělským ústavním systémem. proto by bylo dobré nějakým způsobem kompenzovat tu parlamentarizaci Evropské komise. Aniž bychom ale využívali nástroje, který je specifický pouze pro určité státní uspořádání. Dále. Další poměrně sporná záležitost kterou si ale myslím nebude obtížné vyřešit. Jde o návrh kolega Gerrera, že bychom měli mít pro komisi program. Měli bychom vypracovat program na počátku mandátu komise. Já si ale nemyslím, že je to dobrý nápad. Jak jste viděli, Veškeré mé návrhy jdou v tom směru, aby zde bylo jasné oddělení moci eh, v ústavním pořádku Evropské unie. Rozpočet a program, to by měly být eh, výkonné priority tedy priority exekutivní moci, které by poté samozřejmě mohly být pozměňovány, ale parlament by neměl tyto výkonné pravomoci si osobovat. Já bych komisi ponechal výsadu, aby předložila svůj vlastní program, ale potom samozřejmě o něm můžeme diskutovat a pozměňovat ho. V zásadě to již děláme. V roce 2009 jsme odsunuli hlasování a, prezident, a předseda Barroso musel nejprve předložit parlamentu program. A někteří kolegové dobře vědí, že Barroso tehdy vedl velice intenzivní parlamentní dialog s parlamentními skupinami, dříve než svůj program předložil. Takto je asi nejlepší to provádět. Proto ten návrh pana Gerera do své zprávy nezačleníme. Dále, další věc. Týkající se autonomie, nezávislosti komise a jejího předsedy. Určitým způsobem zde někteří kolegové z EPP nesouhlasí Domnívám se ale, že jsem zdokonalil tu formulaci, takže nyní to již více odpovídá eh, jejich pohledu. A samozřejmě, aby komise byla efektivní, musí i nadále zůstat eh, autonomní, nezávislou. Což znamená, že předseda komise by měl mít určité pravomoci, jak eh, zorganizovat práci komise, jak ji kontrolovat. Dále je důležitá otázka genderové vyváženosti. A souhlasím s tím, že je dobré opustit tu myšlenku, mít nějaký seznam tří jakýchsi předběžných kandidátů za každý členský stát. To jsem z toho kompromisu vypustil. A mezi kompromisem E, F, I a pravděpodobně kompromis ještě dalším kompromisem, tam, že tedy panují ještě určité neschody, ale doufám, že v té nadcházející době se nám podaří tyto drobné rozdíly, to bych chtěl říci, nejde o žádné závažné, dramatické rozdíly vyřešit. Velice se těším na vaše komentáře a doufám, že poté se nám podaří dosáhnout koncenzu. Děkuji panu kolegovi Rangelovi. Nyní má slovo kolega Šepflin. Děkuji, pane předsedo. Také děkuji Paulu Rangelovi. Budu opravdu stručný. Telegraficky mě se pořád ještě nelíbí komise bez portfolia. Domnívám se, že bychom se měli znovu věnovat tomuto problému, protože to implikuje uh, nerovný status komise. Já se domnívám, že bychom ten status komise měli zachovat. Bod E, genderová vyváženost určitě a dále bod F, klastry, tedy odstavec F. Ano, v podstatě se domnívám, že je to v pořádku, ale rád bych věděl, jak to má fungovat v praxi. To znamená, je možné si vyžádat slyšení, je, eh, pokud klastry v jaké fázi postupu, nebo když parlament řekne, nám se eh, ta myšlenka nelíbí, nedobníváme se, že klaster bude fungovat, jak se to má tedy uspořádat? Bodha specificita, co to vlastně znamená, já vůbec nevím, jak to interpretovat. Jistě v angličtině specificities a potom odstavecká. Eh, jakékoliv výzvy budou. Co se tím myslí? Já eh, myslím, že to je taková formulace, ale měli bychom říci, jaké výzvy. Samozřejmě výzvy pořád budou, to je součást existence člověka, ale my bychom eh, to měli vyjádřit jasně, abychom věděli, co myslíme. Leinen. Danke. Jo, Leinen. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu zpravodajovi, kolegovi Rangelovi, protože skutečně v posledních hodinách se nám podařilo se velmi přiblížit v posledních 18 hodinách e, do zítřka do rána e, se možná ještě přiblížíme ve dvou dalších či třech dalších věcech. Problém byl, že název zprávy neodráží nutně to, co je jejím obsahem. Název je provádění Lisabonské smlouvy s ohledem na Evropský parlament. A to provádění znamená, že analyzujeme, do jaké míry jsme pokročili a kde můžeme co vylepšit. Zpráva nad to se věnuje nové myšlence, která má změnit smlouvu v rámci při příštím budoucím konventu. Je to možné k tomu takto přistoupit, ovšem pak je tady kritická otázka, do jaké míry jsme to dobře prodiskutovali. Jsem rád, že u kompromisu B se pro nás tak jako ovlásek podařilo nalézt formulaci, kterou mohu podpořit, a totiž, že chceme posílit legitimitu předsedy komise a že zvažujeme, jakým způsobem to udělat, abychom to udělali vhodně. My jsme byli naprosto proti tomu, abychom tam napsali, že předseda komise, že tato funkce by mohla být zvolena i přímo. To rozhodně nechceme. Nechceme, aby toto bylo ve zprávě zakotveno. Není to ve zprávě není. To je dobře. Dříve tam stál Next Convention to Rethink, tedy uh, další, my jsme místo toho zvolili měkčejší, měkčí formulaci, je tam sloveso consider. Takže toto já mohu takto podpořit jako kompromis. Pak máme kompromis F. Zde souhlasím s kolegou Šepflinem v tom smyslu, že bychom neměli mít dva typy komisařů, jednoho s portfoliem, druhého bez portfolia. Tam jsme proti, chceme, aby to vypadlo z kompromisu do Řícka do rána, jinak to kompromis nebude. Máme tady tu jedu těch klastrů s místo předsedami kteří by měli větší tematické oblasti. Bylo by to mm, třeba ještě doplnit, dodělat. V pozměňovací návrhu 57 jsme to naformovali. Over major thematic clusters and the, to coordinate the work in the corresponding areas. Das wäre eine To je tedy myšlenka, náš nápad, jak bychom mohli komisi, ve které budeme mít 28 komisařů, lépe zorganizovat. Pak kompromis I. Tady jsme toho názoru, že není možné, aby to zůstalo tak, jak to zatím je. Musíme se podívat ještě na tu dvou třetinovou většinu pro uvalení sankcí na komise, tedy po, pro to hlasování o nedůvěře. Je třeba to nějak zredukovat, abychom tam měli absolutní většinu. Aniž bychom prodiskutovali to, k čemu by to vedlo, to je z našeho pohledu špatný přístup. My jsme jiný parlament než národní parlament to tím míním. Já tento parlament znám vy také. Když tam budeme mít absolutní většinu, a také s ohledem na výsledek eh, budoucích voleb, tak si myslím, že to skutečně nebude v pořádku. Protože pokud tady chceme tedy vyslovat důvěru komisi, tam musí být nějaký, nějaký dopad. Co se stane, když nebudeme mít žádnou komisi a řekneme ne k příští komisi, k té budoucí, tak budeme mít v Evropě krizi. Krizi, která bude trvat rok. V národních ústavách potom máme zakotvený jistý postup pro případ, že tedy kdy, když není po určitou dobu v nějaké zemi vláda, tak potom dojde k novým volbám. My bychom toto měli skutečně obšírně prodiskutovat. My jsme kolegovi Ranželovi navrhovali jednu věc, The majority required under Article 234, also wir lassen mal auf. Takže, že by konvert měl diskutovat o té většině, která je zmíněna ve článku 243, takže to necháme otevřené, jak by ta většina měla vypadat. Protože někteří kolegové říkali, že bychom tady mohli mít například konstruktivní hlasování o nedůvěře, to je představa španělská a německá tak to je to, možná by to bylo něco, co by fungovalo i v EU, o tom je třeba diskutovat. Co se týče kompromisu I, tak tam je skutečně třeba nechat to otevřené, jak ta většina by měla konkrétně vypadat. Pak nám zbývá ještě bod O. Ještě bych připomenul, že je zde kompromis N, tam jsme se shodli na tom, že Kolega má ještě kopii, pan Ranžel, pro kolegu Broka, aby mohl sledovat, o čem hovoříme. Spät, ale immerhin. Ano, máte to poněkud později, ale máte to. Takže u bodu N ještě chceme poukázovat na jednu věc. Kompromis, který jsme ochotni podpořit, to bylo toto. Americký kongres zdá se dosáhl toho, že členové kongresu, kongresmeni v rámci vyjednávání o mezinárodních smlouvách a dohodách mohou být přítomni. A my v našem kompromisu N máme napsáno, že v zámci recipročního postupu by to u nás mělo být také tak. Tedy pokud se tady bude vyjednávat transatlantická dohoda a na americké straně budeme mít kongresmeny, tak by mělo být možné, aby na naší evropské straně seděli poslanci Evropského parlamentu tedy aby to nebylo vždy, když se vyjednává mezinárodní dohoda, ale aby to bylo právě tam, kde by je ta reciprocita, ta vzájemnost. A nyní ke kompromisu o nevím, jak vypadá zkušenost ostatních kolegů s víceletým programem, který nám předkládá komise, a kterému se pak musíme věnovat. V pozměňovacím návrhu 103 říkáme, že Parlament by tedy měl zvážit možnosti, aby navrhl svůj vlastní eh, víceletý program. Pak bychom tady měli návrh parlamentu, má návrh komise, což by pravděpodobně vedlo k tomu, že bychom mohli vyvíjet větší nátlak na komisi. Pokud budeme mít k dispozici program komise, tak eh, pokud to máme nejdříve, jak si první, tak se vlastně věnujeme myšlenkám komisíme a nepracujeme na našich vlastních myšlenkách. Takže nevím, možná by bylo ještě možné dojít eh, ke kompromisu v této věci. To by bylo z mé strany vše a myslím si, že tam máme relativně dost kompromisů, na kterých jsme se shodli. Děkuji. Nyní má slovo pan kolega Brok. Herr Präsident, Pane předsedo, děkuji mnohokrát. Rád bych řekl, že u kompromisů, které se týkají mých návrhů, jsem spokojen s návrhy kolegy Ranžela. U kompromisu F chci odporovat kolegovi Langerovi, pokud máte chlaster, tak musíte udělat pořadí. Když má každý stejná práva, tak ten klaster nemá vůbec žádnou hodnotu, jakožto vedoucí nástroj. Vy chcete nějaký nástroj pro vedení, vedoucí nástroj. Ta věc, o kterou jde, jinak se skutečně dostaneme k tomu, že budeme muset mít méně komisařů než zemí. Já si myslím, že každý z 28 zemí by měli mít hlasovací právo, ale ne všichni komisaři, ne všech 28 komisařů musí mít nějaké portfolio. Je možné, aby podlehli nějakému klasteru, aby byli jaksi někam zařazeni ale je důležité, aby ten, kdo klaster povede, eh, aby měl právo tedy dávat určité pokyny. Pokud toto právo mít nebude, tak na to můžeme zapomenout a bude to fungovat stejným způsobem jako dnes, pouze se to bude jmenovat jinak. To je třeba si přiznat. Pokud tady budeme mít tlak v tom smyslu, že kvůli jirskému referendu nemůžeme omezit počet komisařů, tak samozřejmě nátlak tímto směrem poroste. Pak půjde tedy o to, že skutečně možná zavede to, že bude méně komisařů než země. Já si myslím, že to není vhodné, že každá země by měla mít svého vlastního komisaře. Například Eh, to povede k tomu, že bude jistá konkurence mezi komisaři. Když například nějaký komisař pro rozpočet bude špatný, tak je možné ho potom nahradit komisařem bez portfolia. Takže tedy uvnitř komise bude jakýsi nástroj kontroly, který povede k tomu, že komisaři budou nuceni k lojalitě a k tomu býti výkonní. Pokud to tam nebudeme mít, tak nemůžeme potom neustále kritizovat předsedu komise, protože to, v tomto případě mu odejmeme nástroj pro řízení, pro vedení. Samozřejmě Předseda komise to učinit může na základě smlouvy, závisle na to, zda mu to tam napíšeme, či ne do toho textu. A je třeba, aby budoucí předseda komise se dohodl na rozumném kompromisu, jinak stroskotá. Pokud bude mít 28 komisařů a to rozdělí jako dnes, tak není možné tu komisi vést. A to je, myslím, jeden z nejzávažnějších problémů, které máme jako Evropská um- komise a proto podporuji to, co zde napsal kolega Ranžel. A kompromis F pokud by bylo možné pomocí nějaké jiné formulace skutečně e, v rámci těch klastrů najít nějakou vedoucí pozici, tak by to byla také možná cesta. Ale my prostě požadujeme, aby tady byla možnost vedení. To je tak, což vyžaduje také to, aby členské státy jmenovali za komisaře kvalitní osoby. Kdo nejmenuje kvalitní osobu, tak prostě nebude mít komisaře s portfoliem a to si myslím je také velice zajímavé, že se tedy z postu komisaře nestane nějaký post, na který se lidé odsouvají. A já si tedy myslím, že tímto zkusem skutečně můžeme přispět k zvýšení kvality. Ještě další bod, také se to týká kolegy Leinena. Je to kompromis N. Jsem klasický zástupce dělení státní moci. A nechci se účastnit vyjednávání exekutivy, když potom musím soudit to, zda budu souhlasit s výsledkem. Já chci být moci zcela svobodně říci ano či ne, když se bude podepisovat dohoda s USA. Nechci být tím, že jsem seděl u vyjednávacího stolu nucen s tou dohodou souhlasit. Takže já si nemyslím, že by bylo tady vhodné, abychom neustále byli přítomní těch různých vyjednáváních. Já bych eh, skutečně nedoporučil žádnému parlamentu, aby byl přítomen vyjednávání. Smysluplné by bylo, kdybychom byli v odděleném prostoru, kde bychom získávali veškeré informace anebo aby do našich výborů přišli ti, kteří tedy vedou vyjednávání a aby nám poskytovali veškeré dokumenty a informace o tom, jak vyjednávání zda plní svůj mandát či ne. To je dobré, e, pokud se vydají špatnou cestou, můžeme jim to připomenout, například to musí usnesení parlamentu. A náš soud vyskmene vyřkneme až v procesu ratifikace, tedy ano či ne na závěr. To je klasický parlamentní úkol a proto nejsem příliš šťasten s řešením v této otázce. Děkuji panu Brokovi a nyní pan Dav. Pan Dav, ano, já souhlasím, velice souhlasím s panem Brokem v té poslední otázce a také souhlasím s panem Renčlem, a co se týče návrhu Guerrero, kdy se snaží tedy vytvořit vlastní legislativní program. Každý rok anebo eh, víceletý, to je chyba. My bychom to nemohli udělat dostatečně dobře a stejně špatné, když se snažíme vzdát své úsilí v tom procesu, protože eh, Komise má exekutivní eh, roli a my se věnujeme rutinnímu legislativnímu procesu a já se opravdu domnívám, že potřebujeme mít větší smysl pro strategii, pro eh, stanování směrů, eh, vedení, kdy se snažíme o legislativní programy, tak ten výsledek se spíše rovná vedení v určitých skupinách, ale ne v výborech a také ne ve všech skupinách a ne ve všech výborech. K otázce klastru. Existují klastry, které vede místo předseda takže je to taková národní hierarchie, třeba na vysokých školách. A myslím, že ten proces je naprosto jasný. Volený předseda komise se objeví v září a představí svůj plán. Tak chci tedy tu svou instituci organizovat. A prosím, přizpůsobte svá slyšení mému plánu. A jistě parlament v této fázi se bude moci jasně vyjádřit. A nevím, jestli to je v plánu či ne. Když byl požádán pan Barozo, aby zvážil tento přístup vytváření klas ministrů v roce 2009 takto odmítl. A také odmítl, aby využil své kompetence a to kolegium přeorganizoval během svého mandátu a to bylo myslím, chyba. Měl projevit vou autoritu v kolegiu a to také mohlo vést k tomu, že ta komise by byla bývala efektivnější. Já bych podpořil kompromis F, pokud rovněž podpoříme kompromis G, který Eh, vychází z toho, že příští konvent eh, to celkově znovu posoudí. Já se totiž nedomnívám, že je to správné v Lisabonské smlouvě. To bylo vždy spíše marné ukládat Evropské radě povinnost, aby souhlasila s eh, rotací členství, to by se myslím mělo řešit na tom konventu. Já také souhlasím s tím, že je třeba zvážit, že bychom se měli vyjádřit k nutnosti mít konstruktivní formu odvolání komise, ale pokud potom by to mělo nastat zase na konventu, ale jinak eh, jsem spokojen s kompromisy, jak byly předloženy. Myslím, že to velice dobře přispěje k našemu úkolu v nadcházejících letech. Děkuji. A ještě poslední řečník, kolega Hefner. Já vám velice děkuji, pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové. Já také děkuji Paulu Rangelovi. Děkuji za návrhy kompromisních pozměňovacích návrhů. Za naši frakci mohu říci, že většinu těch kompromisních návrhů shledáváme dobrých a myslím, že s nimi budeme moci souhlasit. Největší a nejdůležitější debata ale ještě stojí před námi a týká se to na kompromisu F, G a H. Jak to bude tedy vypadat s velikostí komise? Jak je návrh formulován nyní, tak ho chápu tak, že původní návrh tak říkajíc zadat, aby byli zavedeni komisaři bez portfolia, nepřichází jako jediný, ale tato možnost je stále ještě zachována. Konvent se tím bude zabývat kromě dalších možností jako klastry a podobně. Bude to prostě jedna možnost, abychom dosáhli rozumné pracovní velikosti, aby byla jasně dána odpovědnost a lepší organizace práce uvnitř komise. Já si myslím, že je to dobrý návrh, abychom ho zde uvedli, aniž bych chtěl již eh, předjímat výsledek. Na tomto místě bych měl ale jednu prozbu. Mohli bychom do tohoto kompromisu F začlenit ještě jeden návrh, který eh, vyplývá z bezprostřední realizace Lisabonské smlouvy ještě předtím, než si Irsko eh, vyžádalo změny. To znamená lehké zmenšení komise i formálně, i z hlediska počtu. To by nám ušetřilo tu možnost vytvářet komisaře bez portfolia. My jsme to Elmare chápali tak, že například odmítáš nebo ne preferuješ tento model. Jistě jsou tu dobré důvody, proč bychom řekli, že každá země by měla mít svého komisaře, ale já si myslím, že to není nutné a mám určité obavy, eh, co se týče modelu klastru i modelu komisaře bez portfolia. Proto bych byl spíše proto, abychom eh, tady do návrhu začlenili ještě třetí možnost, abychom tedy popsali cesty, různé cesty, jak dospějeme k tomuto cíli a to eh, se musí ještě tedy projednat na konventu tak eh, jak to uvádí Paulo Rangel i na jiných místech. To je možná ta nejdůležitější věc co se týče konstruktivního hlasování o nedůvěře. Já se na to dívám obdobně jako u předchozího návrhu, tedy tak, jak to navrhoval Jo Leinen. Myslím, že to jsou dobré důvody pro v těch rozhovorech, které jsme vedli přímo i také e, na setkání se stínovými zpravodaji, jsem pochopil ty důvody. Jsem proto, abychom to zde také uvedli jako jednu možnost, kterou dáme konventu, aby ji mohl projednat. A proto bych se chtěl vyslovit pro tu změnu nebo ten doplněk, který zde zazněl. Ty ostatní body nám eh, docela vyhovují, s některými dokonce velice souhlasíme. My zprávu proto podpoříme. Děkuji vám. Allora, abbiamo... Dobře, takže rozprava je u konce a nyní může pan Rangel reagovat. Děkuji, pane předsedo. Já stručně zareaguji. Nejprve dvě formulační věci, o kterých hovořil kolega Šeflin. U té jedné si myslím, že v kompromisu K je to poměrně jasné. Ta výzva je výzva spočívající v transparentnosti, challenge of transparency. Myslím si, že to je poměrně jasné, nelze to vykládat jinak. U té specificity, tam eh, skutečně je to trošku ošidnější, tam je blok kompromisů F, G a J, a zde v podstatě jde o to, aby byly reprezentovány vize všech členů. Já souhlasím s tím, že je to trošičku nadbytečné, ale to bylo napsáno již předtím, než tam byla doplněna ta poslední věta z kompromisu F, tedy aniž je dotčeno jméno, e, právo jmenovat e, komisaře členskými státy. Toto původně nebylo v kompromisu H. A Hovořilo se tam tedy o tom, že je třeba zaručit specifika jednotlivých členských států. Nicméně, myslím si, že to můžeme přeformulovat, protože tatáž myšlenka je již nyní zdůrazněna v kompromisu F, kde se hovoří o tom, že každý členský stát má jednoho komisaře. To byla ta myšlenka, o kterou tam šlo. Samozřejmě, že komisaři nezastupují zájmy těch států, oni zastupují Evropskou unii jako takovou, a proto, aby ten subjekt byl skutečně nestraný, tak eh, musí přihlížet eh, ke všem zájmům. Nespočívá to tedy pouze v neutralitě toho subjektu, ale také v tom, že přihlíží k zájmům všech. Dále. Nyní ty opravdu důležité věci. Kompromis F a problematika portfolia. Asi bych to nevyjádřil lépe než Elmar Brock. A také Gerard Hefner to výborně vyjádřil. Zde nejde o nějakou reorganizaci Evropské komise. Zde hovoříme o tom, že je třeba přemýšlet nad řešeními, jak zefektivnit její práci. A ta řešení mohou být například eh, klastry, za druhé komisaři s portfoliem a bez portfolia a patrně za třetí ta, ten rotační systém je to však pouze možnost a parlament o tom nebude rozhodovat. Také proto, že bychom měli respektovat určitá pravidla samoregulace. Abych použil takový německý výraz z teorie státní doktríny. Já to zopakuji a ani přitom doufám, že kolegy přesvědčím, ale komisaři bez portfolia by byli dobrou cestou, a to ze tří důvodů. Za prvé, protože každý stát by měl komisaře, komisaři bez portfolia by samozřejmě mohli lépe studovat portfolia ostatních komisařů, protože by na to měli více času. Také by měli reprezentativní funkce, protože komise má celou řadu reprezentativních eh, funkcí, které by mohly plnit například v Radě Evropy a také by to umožnilo ten systém rotace. U toho systému klastrů, tam potom ty největší země budou mít místo předsedy klastrů, budou to jaký, jakýsi superministři a ti ostatní budou mít eh, pouze nějaké drobné úkoly. U toho řešení s těmi komisaři bez portfolia, respektive tam, kde nebudou komisaři bez portfolia, tam to samozřejmě bude transparentní. Ale pokud budeme mít klastry, budeme mít šest místo předsedů za ty velké země, eh, Německo, Španělsko, Itálie, Francie a tak dále, tak ti zástupci ostatních členských států nebudou mít eh, adekvátní zastupování. Hovoří se zde o tom, že vždy bude předsedou Portugalet. Je zde tedy toto riziko. Obavou u Lisabonské smlouvy bylo, aby všechny členské státy měly zaručeny stejné možnosti. A to by to řešení pomocí por- komisařů bez portfolia umožnilo. A je zde také určitá možnost při organizování té struktury a posílení pravomocí předsedy Evropské komise. Dále, jak víte, já nesouhlasím s účastí členů parlamentu na mezinárodních jednáních. Já jsem vždy byl proti tomu a stále proti tomu jsem. Ale chápu argument, že americký kongres dnes například při jednáních o volném trhu má možnost jmenovat některé kongresmeny a vyslat je na ta jednání. Proto můžeme souhlasit s určitou reciprocitou. To znamená, že tam, kde náš mezinárodní partner má právo mít členy parlamentu při jednáních, poté by Evropská unie také měla mít tuto možnost. Pokud se tomu na straně našeho partnera neděje, tak bychom také tuto možnost být neměli. Ano, Bita Morira nám zde referoval o tom, že kongresmeni za americkou stranu se těch dalších nadcházejících jednání účastnit budou a on to dobře ví, protože on to vše koordinuje. Nicméně ta reciproční doložka, ta nás může určitým způsobem uklidnit, protože já chápu, že Evropský parlament může mít obavy z toho, že v jednání se účastní zástupci amerického kongresu a nikoli členové Evropského parlamentu. Já si myslím, že jsem možná trošičku eh, staromódní v tom, co se týká přidělení federativních pravomocí parlamentu, ale to jen tak na okraj. Dále, otázka většiny. Já si nedovedu představit žádnou absolutní většinu mezi těmi dvěma třetinami a absolutní většinou členů kolegia. Nikoli tedy přítomných členů, ale 376 členů. I kdyby jich v parlamentu bylo pouze 500. To je tedy absolutní většina členů parlamentu. Nebudeme používat těch 60 nebo 62 nebo 58 Máme tam tedy tuto doložku, která nehovoří o konstruktivním vyslovování nedůvěry, ale je to velice dobrá formulace našeho kolegy Dafa, která směřuje k zaručení stability a fungování celého systému. Myslím si, že tento návrh zde je poměrně rozumný. A naším cílem by mělo mít takovouto většinu. Absolutní většinu členů parlamentu nikoli těch, kteří hlasují, ale obecně členů. A zároveň jde tedy o kvalifikovanou většinu těch 376 poslanců. Já se tedy pokusím zdokonalit eh, některé pasáže té zprávy. Nicméně se domnívám, že obecná podoba kompromisu F, G a H by měla zůstat a kompromis I by také měl zůstat nezměněn. I když u F, G a H se domnívám, že je možno kvalitnit ty formulace tak, aby lépe odrážely vámi vznesené připomínky. Já na tom tedy zapracuji a pravděpodobně dnes večer nebo zítra brzy ráno budeme moci zjistit, zda se nám podaří koncensu dosáhnout. Já se omlouvám, pane předsedo, ale my, já jsem přijel o dvě hodiny později, protože eh, během eh, noci byla obrovská bouře na březích eh, portugalských, jak už tomu je víceméně skoro pořád nyní. Nemohl jsem tedy bohužel přijít dřív. Vám děkujeme, že jste dorazil a že jste pohovořil o tomto tématu v stanovené době. Nyní přejdeme poslednímu bodu. Týká se změny ustanovení jednacího řádu parlamentu o parlamentních otázkách. Paní zpravodajkou je paní Gurmaj, když jsme se tímto tématem zabývali 24. října na výjimečném zasedání a poté jsme se rozhodli rozšířit tu působnost nejen na eh, dobu otázek, ale obecně na otázky, včetně otázek písemných. Poté jsme si vyslechli místo předsedu Ševkoviče a uh, 21. ledna po obdržení eh, dopisu o rámcové dohodě parlamentu a rady jsme komisi formálně konzultovali o eventuálních změnách tohoto nařízení. Máme zde několik pozměňovacích návrhů a předávám tedy slovo paní zpravodajce Kurmaj. Eh, já vám velice děkuji. Milí kolegové, doufejme, že můžeme využít ten zbytek času. Já se pokusím také hovořit velice stručně. Na poslední schůzi výboru AFKO jsme měli diskuzi, já jsem potom obdržela určité reakce, které byly pozitivní, za ty také děkuji. Já tedy nepůjdu do detailů, ale chtěla bych vás informovat o doplňujících změnách v textu. A co se týče otázek. Snažili jsme se pokrýt tedy některé návrhy, které předložil Andrew Duff. Týkalo se to tedy eh, toho času na otázky a snažili jsme se především eh, rozdělit eh, ta, ty hlavní předpisy a přílohu. Týká se to zejména otázky doplňujících otázek během dotazování pan Dav předložil kompromis a ten se týkal původní otázky a ta doplňující otázka tedy vede k tématu, o kterém jsme již diskutovali. Diskuze bude živější a zajistíme, že žádný poslanec nebude moci položit druhou naprosto odlišnou otázku. A potom, co není tedy pokryto kompromisem, ráda bych slyšela eh, váš eh, názor. Eh, pan Dav tvrdí na tom, abychom zde uvedli předsedu Evropské rady, to je pozměňovací návrh 8 a také se týká toho času na otázky a e, není tedy nutné, aby to bylo uvedeno ve smlouvách a měla by to být otevřená varianta do budoucna. Já tedy nejsem proti e, obsahu tohoto pozměňovacího návrhu po té, co zvážíme e, zapojení vlastních služeb, tak já bych tedy neměnila eh, jednací řád, abychom stanovovali povinnost pro nějakou jinou instituci. A to tež se týká začlenování rady do toho dotazování protože to eh, nebylo uvedeno ve smlouvě. Já bych navrhla, abychom tuto zmínku rady vypustili ústním pozměňovacím návrhem, abychom tedy do toho předsedu nezačlenovali. Ráda bych si vyslechla eh, vaše příspěvky samozřejmě a potom návrh pana Hefnera je zajímavý. Já jsem eh, chtěla předložit sama něco takového a eh, vychází tedy z rozdělení eh, mezi politické skupiny a já se domnívám, že bychom se měli držet původního systému a zachovat toto tento čas na plenárním eh, zasedání, aby všichni poslanci měli rovné podmínky. Co se týče politických skupin, tak eh, to je také takto jasnější a méně komplikované. Nakonec bych vás ráda informovala o tom, že bych chtěla předložit dva ústní pozměňovací návrhy, spíše technické povahy. Můžeme vycházet z toho, že první části eh, parlamentního období vstoupí v platnost tyto změny a poslanci budou moci položit otázku po zkušebním období jednoho roku, kdy to vstoupí v platnost. Doufám, že nebudete mít žádné námitky proti to ústnímu pozměňovacímu návrhu. Já se snažím nalézt co nejlepší řešení. A co se týče omezení těchto otázek, já jsem tedy spíše pro smíšený systém, jako se používá ve sněmovně a budou se moci předkládat elektronicky, pokud poslanci budou mít více přání tak se budou eh, muset obrátit na služby Evropského eh, parlamentu eh, nebo na konferenci předsedů. Já potom stáhnu jeden z mých pozměňovacích návrhů 32, který se týká ochrany údajů. Chápu, že by uplatňování v praxi bylo velice obtížné a musíme eh, hledat co nejlepší řešení. Já se tedy budu těšit na vaše návrhy a děkuji všem eh, kolegům, kteří mi pomohli eh, vypracovat lepší zprávu. Děkuji mnohokrát kolegyni Gurmaj za stručnost a dávám slovo kolegyni. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, za slovo. Chtěla bych poblahopřát paní Gurmaj k velice precizní a vyvážené zprávě. Jejímž cílem je změnit článek 116 a přílohu 2, a která respektuje jak eh, rozhodnutí konference předsedů, tak také příspěvky jednotlivých politických skupin. Je tedy třeba sladit náš jednací řád s Lisabonskou smlouvou. To je samozřejmě něco, co patří do správného řízení a také je to úkol, který stojí před eh, naším výborem pro ústavní záležitosti. Já podporuji návrhy A a B paní Gurmaj, které plní ty dva cíle, tedy sladění jednacího řádu se Lizamotskou smlouvou a snahu o lepší řízení naší parlamentní činnosti. Pokud jde o písemné otázky, které jsou pokládány na jednotlivých plenárních zasedáních, tam úplně nesouhlasím. Dále mám také několik dotazů, které se týkají pozměňovacího návrhu číslo 8 kolegy Andrew Duffa. Jehož cílem je začlenění možnosti klást otázky během question time předsedovi Evropské rady. Já chápu velice zajímavý, velice důležitý politický náboj takovéto iniciativy. Já v rámci své politické skupiny bez přestání požaduji, aby předseda Evropské rady co nejvíce chodil před Evropský parlament a aby jak si informoval o tom, co probíhá na Evropské radě. Nicméně víme, že té stávající smlouvě o fungování Evropské unie žádný takovýto závazek pro předsedu Evropské rady není. Nemusí mezi nás chodit. A v podstatě podle jaksi správního pohledu se nemůže vyjadřovat za hlavy států a vlád. Proto návrh obsažený v pozměňovacím návrhu číslo 8 sice považuji za zajímavý, chápu, že má velký symbolický a politický dopad, ale domnívám se, že se nebudu moci v tom textu k té formulaci, kterou kolega předkládá, připojit. Pokud jde o ústní pozměňovací návrhy, ty podporuji. A já chápu, že je citlivá ta otázka těch pěti písemných otázek, které každý z nás může měsíčně podat. Já si domnívám, že to je rozumné omezení a myslím si, že to nějak nepoškozuje naše právo na vyjádření. Děkuji. Děkuji. Pan kolega Duff. Well, ano, v prvé řadě bych vám chtěl nesmírně poděkovat paní Zita Gumaj za opravdu konstruktivní přístup ke kompromisům. Já mohu s radostí říci, že bez problému podpoříme vaše kompromisy. Co se týče otázek na eh, předsedu Evropské rady. Ten současný předseda Evropské rady právem říká, že eh, eh, se nemusí odpovídat Evropskému parlamentu a to je do jisté míry pravda. A my ho také nemůžeme odvolat. A on je ochoten odpovídat na otázky, které se týkají jeho soukromého života mně se eh, nepodařilo najít nějakou zajímavou otázku, která eh, se týká jeho soukromého života. A pořád se ještě snažíme. A kromě té skutečnosti, že eh, není vůči nám odpovědný, tak má povinnost, aby s námi opravdu upřímně spolupracoval. on eh, si může rozšířit své pravomoce a my to potom uvidíme v červnu, v červenci, až eh, se stane tvůrcem nové komise. Během krize, během finanční krize Evropská rada postupně rozšiřovala své pravomoce já je nekritizuji, to bylo užitečné a nutné, ale když vedoucí představitelé interpretují význam Lisabonské smlouvy tak, aby překračovali své meze, tak je třeba zajistit, aby předseda měl odpovědnost vůči nám, aby reagoval na to škádletí, pošťuchování, kritiku a podobně. Chtěl bych říct si, že pro nás je předsedou, který předkládá návrhy předpisů a pravidel mluv de jure a kdy ty nebyly dodatečná slyšení s, komita, s komisaři. Ty by nebyly, kdyby to nebylo eh, definováno v základních smlouvách. My můžeme tedy využít vlastních pravidel, abychom přiměli ostatní instituce, aby se pohybovaly podle našich představ, naším směrem. Předložil jsem pozměňovací návrh 15. Můžeme předložit šest běžných otázek měsíčně plus jednu prioritní otázku. Paní navrhovat velká chce eh, zrušit to rozlišování mezi běžnými a prioritními otázkami. Eh, já se nedomnívám, že je to dobré, když eh, zvažujeme současnou úpravu. Myslím, že stojí za to zvážit, proč to rozlišujeme a omezit to, omezit celkový počet otázek, které mohou poslanci položit, to můžeme zvážit. Třeba přeskoumat tento postup za rok nebo za dva. Děkuji. Máme pouze několik minut na reakce. Děkuji. Aha, ještě dáme slovo tady kolegovi Hefnerovi, omlouvám se, neviděl jsem vás, prosím. Děkuji, budu zcela stručný, když nemáme tolik času. Děkuji mnohokrát z mé strany za mou frakci, za tuto zprávu. Myslím si, že povede k zlepšení a tím učiní parlamentní postupy zajímavějšími a také zajímavější z hlediska obsahu. Má frakce má takové dva body. Ten první spočívá v tom, že nejsme zcela přesvědčeni o tom, že ty beloty, ten systém, že je to to nejlepší řešení. A proto tady navrhujeme, aby část šla podle tohoto systému a ta druhá část by se proporčně rozdělila na frakce. Takže bychom měli takový smíšený systém. A ten druhý bod spočívá v tom, že si myslíme, že by bylo lepší, kdyby se eh, každý měsíc zvolil jedna tematická oblast pro tu hodinu vyhrazenou pro otázku komisi. Ale nemusí to být pouze jedna tematická oblast. Když tady budeme mít několik otázek, které se budou týkat jedné oblasti, tak je možné to rozdělit a rezervovat si prostě část pro jedno téma, druhou část pro další téma, ale jinak to omezení otázek a tak dále, toto vše podporujeme a myslíme si, že je to skutečně zlepšení stávající praxe. Děkuji. Prosím, paní poslankyně Gurmaj. Ano, já jsem již zareagovala ve svém komentáři, že toto plánuji. Nebudu to opakovat, protože nám běží čas. Samozřejmě je také velice důležité pro ostatní, aby se s ním seznámili. Pokud jde o komentáře dalších kolegů, myslím si, že provádíme-li jakoukoliv inovaci, tak by to mělo představovat zlepšení oproti předchozí situaci. Děkuji mnohokrát sekretariátu za veškerou pomoc, kterou mi poskytl a také děkuji za přispění všech kolegů. Samozřejmě, že když jste zpravodaj, velice rádi dostáváte co nejvíce vstupů, ale nakonec musíte tu zprávu vypracovat eh, sami, takže dejte mi ještě trošku času na rozmyšlenou, ale předem děkuji za podporu mých ústních pozměňovacích návrhů. Neviděla jsem, že někdo byl proti a doufáme, že budeme mít nový systém, který bude obsahovat tyto inovace. Bylo pro mě skutečnou podstou s kolegy spolupracovat. Děkuji, takže zítra dopoledne hlasujeme od 9.30 do 10.30 máme za zavřenými dveřmi setkání koordinátorů poté od 9.30 do 10.30 mezinárodní eh, změny a přísluš změna internacionální dohody o registru transparentnosti a mezinárodní dohody a potom od 10.30 hlasování a potom ta zbývají, ty zbývající zprávy. Tímto dnešní hlasování končím. Zítra se s koordinátory uvidím v 9. Hlasování je v 10.30 a komise v 9.30.